Dear colleagues, can I ask you to take your... Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Začneme s tímto slyšením. Je mi potěšením přivítat zde jakožto předsedkyně výboru IMCO paní dezignovanou komisařku Sylvie Goulart. a vedle mě je předsedkyně výboru ITRE, která bude předsedat této schůzi společně se mnou, protože, jak víte, jedná se o společné slyšení. Vítám také zástupce výboru Jury a Kult, přidružených výborů a také výboru Sede a Tran, které byly pozvány na toto slyšení. Úvodem chci také říci, za IMKO. Děkuji. že do naší kompetence spadá fungování jednotného trhu, včetně opatření směřujících k identifikaci a odstraňování případných překážek e, implementace jednotného trhu, jak online, tak offline. Potom podpora a ochrana e, ekonomických zájmů spotřebitelů a také související politiky a legislativa a vymáhání pravidel jednotného trhu. Výbor IMCO se tedy těší na toto slyšení při kterém doufá, že lépe pochopí přístup paní Gulár k těmto oblastem. A že se dozvíme, jak dezignovaná komisařka hodlá čelit výzvám v této oblasti. Chci připomenout, že jednotný trh se zbožím a službami je prospěšný spotřebitelům a podnikům za podmínky, že jsou pravidla vymáhána všude stejně v celé Evropské unii. Proto je nutné posilovat vnitřní trh, vyhýbat se jeho roztřišťování a umělým dělením na nové digitální trhy a tradičnější trhy a postarat se o to, aby existující předpisy byly správně a včas implementovány a vymáhány. Chci tedy zdůraznit, že sektor služeb ve všech svých aspektech je zásadní pro prosperitu, produktivitu, konkurenceschopnost a růst Evropské unie a také pro eh, blahobyt eh, spotřebitelů v dnešním globalizovaném trhu. Je potřeba zajistit, aby evropská legislativa byla uspůsobená novým digitálním technologiím a aby sklízela plody technického pokroku a řešila jeho problémy a přitom zajišťovala důvěru spotřebitelů a rovné podmínky pro podniky. To je zásadní pro vnitřní trh. Chci proto vyjádřit naději, že paní dezignovaná komisařka pochopí obavy výboru IMCO z budoucího vývoje vnitřního trhu a potřebu soustředit se na jeho správné fungování, aby přinášel konkrétní výhody spotřebitelům, podnikům a zaměstnancům. Nyní je mi ctí předat slovo paní Valean za výbor ITRE. Prosím. Děkuji, paní Desuter. Vítám zde všechny členy výboru TRAN, i, pardon, IMCO i ITRE. Zejména vítám paní Gular, paní dezignovanou komisařku, jejíž portfolio spadá do kompetence našich dvou výborů. A vítám i všechny ostatní, kteří nás sledují, ať už z tohoto sálu, anebo na internetu, protože tato schůze je přenášena na webstreamu. Chtěla bych vám připomenout, že výbor ITRE má mimo jiné na starost velkou část portfolia paní Gulár. Mimo jiné sem patří průmyslová politika, nové technologie, malé a střední podniky, vesmír, informační společnost, informační technologie, komunikační sítě a služby. Toto slyšení je pro členy výboru ITRE nesmírně důležité, protože v tomto portfoliu se skrývá skutečná budoucnost průmyslové politiky v Evropě, jeho konkurenceschopnost a jeho budoucí rozvoj na poli nových technologií. Velice rádi si vás tedy dnes poslechneme, paní Gulár, a dozvíme se vaše názory na tuto problematiku. Nyní bych vám chtěla vysvětlit, jak bude slyšení zorganizováno. Nejprve na 15 minut dostane slovo paní Gulár na úvodní projev, poté proběhne první kolo otázek, které budou pokládat zástupci politických frakcí. A poté, to máme tedy sedm otázek, a poté bude položeno dalších 18 otázek, které byly rozděleny mezi politické frakce podle Dontova systému. A nakonec bude mít paní Gulár znovu možnost krátce promluvit na maximálně pět minut. A pokud jde o otázky, které můžete v tomto slyšení pokládat, tak struktura otázky je následující. Nejprve jedna minuta na položení otázky, potom maximálně dvě minuty bude paní Gular odpovídat a potom bude mít poslanec možnost položit ještě doplňující otázku v délce jedné minuty a odpověď potrvá zase jednu minutu. Takže to je pět minut na jednu otázku. Jedna na otázku, dvě na odpověď, jedna na doplňující otázku a jedna na odpověď na doplňující otázku. Doplňující otázka by měla být na stejné téma jako původní otázka. Takže prosím, neodbíhejte příliš, to vám říkám rovnou předem. A naším úkolem, mým a paní de Suter, je velice přísně hlídat čas. Takže prosím, hovořte úsporně, až budete pokládat otázku i až budete odpovídat, abychom nemuseli příliš často vypínat mikrofon nebo vás přerušovat pomocí kladívka. A nyní tedy eh, zahájíme první kolo tohoto slyšení a nejprve má slovo paní Gulár na 15 minut. Prosím, máte slovo. Mesdames les présidentes, mesdames et messieurs les députés, Pane předsedo, dámy a pánové, a všichni, kdo nás posloucháte díky novým technologiím zdaleka, já jsem velice ráda, že jsem, že mezi vámi můžu být. Já si mám mnoho vzpomínek eh, na tento sál a vidím tady mnoho známých tváří. Moje eh, ambice je dát mladým lidem v Evropě možnost žít podle svých, eh, podle svého přání Ehm, naše svoboda, naše prosperita, náš sociální model závisí na naší kapacitě eh, provést transformaci ekologickou a digitální. To jsou dvě základní identifikované priority eh, předsedkyně von der Leyen. Je to velmi ambiciozní plán, to já vím. A jsem tady s, velkou, eh, s velkým respektem k tomu, přispu, k tomu přistupuji, ale je to mise celého týmu, celé administrativy komise. Já už eh, děkuji za tuto důvěru a já se to k tomu eh, sama velmi hlásím. V mém mé oblasti je pět základních požadavků. Ten první už byl zmíněn, to je lépe využívat potenciál vnitřního trhu. Já vím, co mi řeknete, to už jsem Eh, že už jste slyšeli, že třeba dokončit vnitřní trh, eh, ale je to nutná podmínka naší produktivity a zaměstnanosti. A já tady vidím určité povzbuzení v tom, že v jednání o Brexitu se nám podařilo zůstat jednotní při obhajobě vnitřního trhu a toho, co jsme vytvořili. Evropská rada, hm, parlament také toto bere velice vážně a to, hm, to signalizuje je eh, hlavám státu a vlád. Tento uh, trh vlastně nás, eh, který má Velikost celého kontinentu nás chrání před geopolitickou nejistotou. Ten konsenzus nebude vždy snadný. Vím, že tady jsou často legitimní požadavky někde ze strany těch, kteří více pravidel, někteří si myslí, že je příliš pravidel, někteří chtějí více bezpečnosti, ať je to životní prostředí, ekologie nebo životní prostředí, ani naopak. Je třeba eh, diskutovat o službách a Eh, zemědělství a eh, a službách se často stírají ty hranice. Abych reagovala na kritiku, proto abychom bránili trh, tak musíme eh, reagovat na kritikum. A to je přesně cesta, kterou otevřela předsedkyně von der Leyen. Snaží se sladit tržní a sociální aspekty zavedení minimální spravedlivé mzdy, eh, společný daňový základ pro podniky. To mě osobně těší, já jsem byla stínou zpravodajkou v této věci. Dále zdanění velkých eh, technologických eh, firm. Pak je tady práva, otázka práv pracovníků na platformách. Já budu pracovat na realizaci mm, těchto pravidel a sledovat eh, porušení případů, v, které se dostávají k eh, soudnímu dvoru. Obávám se, eh, Omlouvám se, tady je trošku hluk. Budeme tedy praco- spolupracovat s soudním dvorem, budeme um, se snažit aplikovat pravidla co nejlépe pomocí nástrojů, které máme k dispozici. Dále malé střední podniky. Já bych eh, chtěla být co nejvíce pragmatická, protože um, oni mm, žádají dostupné financování, méně papírování a moje politika bude e, vytvořena ve spolupráci s nimi. Tady fond Invest EU, pak jsou tady Eh, služby, které mm, je třeba mm, předměstňovat. Takže účast malých a středních podniků na obraném fondu. To je jedna z misí, která mi byla svěřena. Cílem je usnadnit spolupráci malých a středních podniků s těmi velkými, dát jim přístup ke spolupráci um, a možnost vlastně, aby se k ním vrátili některé eh, část těch miliard, které se do toho každoročně bude investovat. Lépe využívat prostředky, které se, využíva, které se budou vynakládat na bezpečnost. Pro tedy um, daňové poplatníky, aby výdaje byly menší a uh, pro uh, podniky, aby se vynakládaly co nejefektivněji. Veškeré synergie budou využívány mezi obranou technologií i civilní, ať jsou to materiály um, a dopravní prostředky Dále vesmír, pol, vesmírná politika, to si asi, eh, ta je velmi důležitá. Vedle um, investic do opravy, do, do obrany. Dále eh, společná strategie pro průmysl. Eh, kreativita a vlastně zajišťování pracovních míst v Evropě. To celé je třeba transportovat. Cirkulární ekonomika, to se jeví trošku abstraktně. O co, je, o co jde? Vy jste asi šokováni jako já, když vidíte, jak hodně se plítvá, jak eh, se, ne, eh, ne, jak se plítvá potravinami, plasty a tak dále. Ne, jde jenom o to útočit na odpadky, ale také zajistit eh, zelenější mm, způsoby výroby. Je třeba šetřit materiálem, zdroji, půdou a biodiverzita. Já um, mm, dřevím, to řeknu ještě jednou s, velkou, s velkým respektem, že cíle, které byly stanoveny, dosažení eh, uhlíkové neutrality do roku 2050, nulové znečišťování, to jsou cíle, které jsou extrémně ambiciozní. Eh, eh, není to proto, že, ta, že planeta je vyčerpávána, že mladí lidé nám říkají, co děláme ptají se nás, co děláme, ale jde o to, abychom rychle inovovali, abychom dohnali naše spoždění v některých technologických oblasti, ať jsou to autonomní zelená vozidla, hydrogen, tedy vodíkový pohon, eh, zdravotní technika, mikroelektronika, baterie. To jsou konkrétní věci, to mobilita, kvalita lékařské diagnostiky, je to naše kapacita, schopnost hledat nové mm, způsoby výroby energie. Jde o to využívat eh, hodnotového řetězce, tedy aby všechny eh, složky pracovaly směrem k jednomu cíli. Pokud se nám to nepodaří, budeme záviset na zbytku světa. Bude to takové avá podřízenost technologická, která bude nesnesitelná. Jde o to, abychom byli excelentní, abychom si, aby mladí lidé neodcházeli do jiných zemí za prací. Um, postupujeme, máme programy Exaspe, Galileo, Copernicus, EGNOS a tyto metody, které eh, byly úspěšné, musíme reprodukovat. To je společný průmyslový program, je to důležitý eh, program ve společném evropském zájmu. Bylo to ehm, vytvořeno společně s podniky, Eh, to o tom se nerozhoduje v Bruselu, to je vlastně síla veřejnosti a musíme eh, rozvíjet vnitřní trh, ať eh, uvnitř nebo mezina, mezinárodní úrovni. Teď přejdu do angličtiny. A přesně proto ten čtvrtý požadavek, další prvek jednotného trhu musí být posílen aby eh, se někteří ochránili, tak eh, prosazují opuštění principu otevřenosti. To ale není řešení. Evropa je utvářena pohybem lidí, zboží a ideí. Uzavření nemůže být ku prospěchu eh, ani nám, ani vůči vnějšímu světu. Na druhou stranu musíme se snažit o to, aby globální výměna byla spravedlivější. To je, ta zásadní, to je zásadní rozdíl mezi ochranou a protekcionismem. Abychom byli otevření, ale přitom ne bezmocní, musíme posílit naše nástroje na boj proti nekalé hospodářské soutěži. Vím, že eh, Phil Hogan nedávno eh, prohlásil, co si o tom myslí. Musíme požadovat reciprocitu v přístupu k veřejným zakázkám, lépe monitorovat zahraniční investice, zejména když cílí na naše technologie a lepší využívání nástrojů obchodní obrany. Kromě toho využívání budoucích technologií, jako je umělá inteligence nebo 5G, tak tady Evropská unie může udávat globální pravidla. To jsme udělali u Evropského nařízení o ochraně osobních údajů, které našlo velkou podporu v Evropském parlamentu a přesně o to bychom se měli pokusit znovu. A teď přejdu do Němčiny. A nakonec eh, pátá priorita. A to je přijetí a eh, lepší ochrana Evropanů při těchto změn při těchto změnách, protože e, výhody těchto inovací mohou plynout pouze v souladu s našimi hodnotami. E, spolu s paní Vestager se v prvních 100 dnech našeho mandátu budeme pracovat s tématy souvisejícími s umělou inteligencí. Budeme se zabývat tím, aby vznikl nový zákon o digitálních službách, protože tady máme směrnici starou 20 let o elektronickém styku. Tato musí být přepracována. A to s cílem vytvořit legislativní rámec. Budeme se zabývat také platformou eh, ochrany eh, uživatelů a eh, nediskriminace menšin a také je třeba zaručit ochranu dětí. Musíme bránit naše svobody, zejména svobodu tisku a svobodu tvoření. Otázka, jak zacházet s falešnými informacemi, je zásadní. Správný poměr mezi svobodou a bezpečností ale není lehké nalézt. Já si vyhradím čas na to, abych s vámi, budete-li chtít, spolupracovala a abych správně porozuměla problematice, než přikročím k činům. Čím víc bude ekonomika digitalizovanější, tím důležitější bude kyberbezpečnost a my musíme tvrdě pracovat také na vytvoření společného kybernetického oddělení, abychom v případě útoku si mohli vzájemně solidárně vypomoci. Ale čím více bude pokračovat digitalizace, tím zásadnější bude také vzdělání lidí. Naším cílem musí být zřídit přístup k internetu a rozsáhlé vzdělávání v oblasti digitálních nástrojů eh, a to zejména mezi ženami, protože příliš, málo, příliš málo žen se zapojuje do digitálního světa. Komise připraví eh, iniciativy, jako je plán digitálního vzdělání a bude podporovat národní strategie v této oblasti. Eh, když jsem působila v tomto parlamentu, eh, tak jsem se chopila šance řídit předsedat interskupině pro boj proti chudobě. Setkávali jsme se s, osobnosti, s osobnostmi, které osobně chudobu zažili. Pokud mě podpoříte, tak i jako komisařka budu eh, spolupracovat se všemi vrstvami společnosti, a to zejména s těmi, které se cítí momentálně zví, znevýhodněny, left behind, jak se říká. Postarám se o vývoj dynamického a solidárního sociálního sektoru, a e, přála bych si, abychom za pět let mohli měřit náš úspěch podle toho, jak jsme se postarali o naše nejslabší a aby mohli prožívat digitální změny společně s námi. A vracím se do francouzštiny. Suverení a konkurenceschopná solidární Evropa, to je věc, které jsem věnovala celý svůj život. Já tady eh, s podporou své rodiny jsem se v této věci velmi angažovala. Eh, cítím se eh, současně francouzskou a současně evropankou. Myslím, že tady není žádný rozpor. 30 let pracuji v evropských záležitostech v francouzské di- diplomacii s Románem Prodym v Evropském parlamentu. Dělala jsem výzkum, napsala jsem několik knih i Eh, před, také jsem eh, předsedala eh, Evropskému hnutí a v řadě mezinárodních organizací. Moje aktivita, která související s Institutem Bergeruen, spočívala v um, úvahách a práci Rady pro budoucnost Evropy, kde byly různé osobnosti z politiky a z veřejného života. Na paní před, předsedkyně, vážení poslanci, eh, všichni, kdo eh, mě posloucháte, Evropská unie prošla desetiletím krizí finanční, ekonomické, sociální. Já jsem to zažila ve výboru Ekon, kdy jsme posilovali finanční aspekty. Byl migrační krize, vytvořila se přehrada mezi východem, západem, severem, jihem. Je tady celá řada takových eh, rozporů a mezer. Musíme se ale dívat dopředu, musíme dělat věci eh, společně, neptat se, odkud lidé jsou, ale kam chtějí jít. A se všemi svými kolegy z komise, s kolegy z výboru regionu, z hospodářského sociálního výboru, všechny tyto síly, podniky, odbory, eh, organizace spotře- ochranu spotřebitelů, eh, také jako bývalá poslankyně, jako bývalá koordinátorka výboru ECON, já Mm, si uvědomuji význam úzké spolupráce mezi komisí, která klade iniciativy na stůl, a parlamentem, které je jednou z eh, dvou pilířů legislativy. Já se eh, zavazuji, že budu úzce s vámi spolupracovat ve všech etapách legislativního procesu, budu reagovat na všechny vaše iniciativy. Nevím, zda mě bude zbytek kolegiu eh, následovat Doufám, že toto bude začátek spolupráce v vzájemným, vzájemném respektu a e, s radostí odpovím na vaše otázky. Děkuji. Děkuji, paní Goulart, za vaši prezentaci a teď začne první kolo otázek. A budou to zástupci politických skupin a jako první to bude pan François Xavier Bellamy za EPP. Ehm, výzvy, které jsou před průmyslem a obranou, v Evropě potřebujeme silnou strategii a také důvěru. Minis, ministrině, jako ministrině obrany jste se rozhodla, že eh, podáte demisi, co se eh, v důsledku eh, mního řízení. Obnova důvěry v, mm, musí reagovat na všechny nad všemi pochybnosti. Nesmí tady být žádný prostor k polemikám. Mm, vy můžete vysvětlit, jak budete procesovat tyto elementární požadavky v v jednotlivých členských zemích. Eh, toto eh, eh, řízení stále probíhá. My tady nejsme proto, abychom soudili, ale chtěli bychom připomenout vám vaše vlastní slova. To, to mm, vám nebrání v, v tom, abyste, nebo je, je možné, že vám toto nebrání, eh, abychom vážně brali tento strategický mandát a výkon této práce v, eh, v komisi, když, nebo jsou tady, nejsou tady stejná pravidla jako v národní politice. Děkuji, já jsem ráda, že mi kladete tuto otázku je to, toto je, eh, ta prezumce neviny je základní eh, právo, které je zapsáno v francouzské ústavě i v lidských práv pro ty, kteří nejsou eh, francouzi, tak to asi mm, bych to chtěla vysvětlit. Existuje takový zvyk ve Francii, že všichni ministři, kteří jsou vlastně pochybňoni indicted, tak musí podat demisi. Um, Mm, proto bylo možné, e, já jsem nebyla spochybňována, ale já, ale bylo to e, z jednoho důvodu. Já jsem měla odpovědnost za obranu. Byl e, výjimečný stav, docházelo k teroristickým útokům. Armáda byla vyslána do Mali, kde bránila bezpečnost Francie. A já jsem se domnívala, že jsem nemohla představovat takovéto riziko pro francouzskou armádu. Dnes je ta situace úplně jiná. Jednak eh, já jsem byla vyslechnutá, nebyla jsem dále šetřena, vyšetřována. Eh, v Evropě nic takového neexistuje, pokud vím. Ehm, doposud obecně eh, to tak to neprobíhalo. Já se velice držím toho principu integrity a ne, e, nenesu žádnou vinu, protože po, e, gen, po generální tajemník tohoto parlamentu konstatoval, že můj asistent tady pracoval e, pět let a položil mi několik otázek k těm e, výdajům, protože e, problémy nastaly při jeho odstoupení. Takže mm, je tady i jasná prezentace eh, eh, francouzského práva a také bych vás žádala o eh, respektování prezumpce neviny. Děkuji za vaši odpověď. Prezumce neviny je základní princip. Ale to, co se mi zdálo důležité, ten risk, které jste mohla znamenat po vaše ministerstvo, protože jste byla součástí eh, soudního, vyšet, prav, soudního vyšetřování. Eh, eh, každý si může ověřit, vy jste signalizovala, že se chcete, že na sebe sama chcete aplikovat standardy, které existují v Evropě, protože jste přesvědčena o, té, o této evropské angažovanosti. Pokud nám svěříte tuto odpovědnost, tak nám toto mm, umožní, aby Evropa znovu obnovila svoji životaschopnost průmyslovou a konkurenceschopnost. Jak si to představujete? Nezávisle na tom, zda jste vina nebo nevina, ne, na to samozřejmě nechci nijak předjímat. Mm, jak e, očekáváte, že budete moci provádět jaksi seriózním způsobem svoji práci? já mám důvěru a mm, že, že to budu schopna seriózně dělat, protože já nejsem předmětem vyšetřování. Eh, vy jste ehm, mluvil Lafu a tak dále, který je často aplikován do těchto procesů. Mm, já žádám vás a všechny vaše kolegy v tom, že výbor Jury um, usoudil, že tady není střed zájmů, což je důležitý nový prvek. Já jsem, mm, já mám plnou důvěru, nejde o to, že bych eh, pohrdala touto funkcí, to jsem, myslím, řekla jasně, ale myslím si, že závažnost um, angažovanosti v lidském životě má trošku jinou povahu. Jsou věci, které, pane Velami, které se um, píšou v tisku. Um, my jsme tuto otázku řešili, toto, tyto zvyky, takzvané, které jsou ve Francii. Já jsem tehdy přijala určité rozhodnutí a teď jsem tady e, před vámi a žádám o vaši důvěru. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Šaldemouze za skupinu SAD. Děkuji a vítám vás opět v parlamentu, paní Gulát. Já se Eh, omlouvám, ale já budu muset tedy eh, pokračovat eh, v tom, co už bylo řečeno. Před pěti lety jste tady seděla jako účastník slyšení a pan kolega Moskovi si tam bylo řečeno, že v podstatě on eh, nemůže, eh, že ne, ne, není možné prostě pochybňovat osobu. Ale eh, vy jste měla problém s Olafem, nezaplatila jste 45 euro, nevrátila jste je tedy. Já nevím, to přece dost připomíná pana Voskovici. Ano, děkuji vám za tuto otázku. Já respektuji vaši práci, samozřejmě takovou práci jsem dělal taky. A já prostě jsem připravena čelit vašim otázkám. Pěr Moskoviči, tak to je debata, která, kterou dnes nemusíme vést, ale já jsem se tenkrát ptala něco, co souviselo s finančními eh, procesy v době, kdy byl ministrem. To nemělo nic společného s jeho osobností, nedělejte z toho politickou hru. My jsme měli eurokrizi v té době, eh, došlo k oslabení důvěry, eh, různé státy se jinak stavily k paktu růstu a stability. Pokud se týče tedy těch částek pro Evropský parlament. Evropský parlament je evropská instituce a generální tajemník si může přeskoumat a učinil to tak, jestli nějaká osoba působí jako můj asistent. Eh, přeskoumal to a zjistil, že to tak bylo, ale to se prostě stává. Prostě existuje, dejme tomu, nějaký Eh, zaměstnavatel, máme tady pracovníka, už ho nepotřebujete, nechcete ho nějakým drsným způsobem propustit, ale možná je pro něho těžko eh, najít eh, nové zaměstnání. No a tak se to může sečíst a pak to trvá o něco déle. Je to otázka prostě řízení personálních zdrojů. A jestliže se zeptáte generálního témníka vaší instituce, pak vám řekne, že to není otázka právní, je to otázka správní, eh, zpráva tedy lidských zdrojů. To jsou peníze, které já jsem nedostala. Paní Šaldemoze, vy jako poslankyně také máte své zaměstnance. A eh, pokud by se dostalo něco, nějaký případ eh, před pracovní soud, pak byste byla zodpovědná vy. A to byl ten problém. Já budu hovořit dánsky nyní. Paní von der Leyen eh, v popisu vašeho portfolia řekla, že tedy neexistují žádné pochybnosti v otázkách vaší integrity. Eh, já jsem tady vlastně už 14 let a Eh, nechci to nějak spochybňovat, ale nemyslíte si, že komisař Evropské komise musí být čistý a aby prostě nevyvolával vůbec žádné pochybnosti o své eventuální integritě? Paní Gula, já jsem zcela čistá. Já respektuji rozhodnutí a pokyny generální tajemníka, které jsem eh, provedla generální tajemník eh, ode mě žádal peníze a já jsem to zaplatil. A šlo o plat a eh, sociální platby za několik měsíců. Můžeme to klidně rozebrat podrobněji a já jsem také ráda, že eh, také zaměstnanci v Evropě přispívají na svoje sociální zabezpečení. Ano, byla tady skutečně pohledávka generálního tajemníka parlamentu, který velice přísně vyložil rozhodnutí Evropského soudního dvora. Takže pokud existuje nějaká možnost nebo nějaký eventualita, že by ti asistenti mohli pracovat ještě někde jinde, tak je možné, tak se to tady musí vracet. Ano. Děkuji a nyní za paní Dita Charancová. Děkuji vám, paní předsedající, eh, drahá Silvě. Jako mnozí, také já vás tady znám, vím, eh, jak jste ochotná tvrdě pracovat a angažovat se pro evropský projekt. A já věřím, eh, že máte schopnosti dobře odvádět svou práci. Ale dnes bych chtěla od vás slyšet jednu věc. A sice, jestli máte kuráž bránit náš společný trh a všechny jeho svobody V tom popisu vaší mise eh, hlavním eh, vašim eh, úkolům patří digitální služby, zákon o Eh, digitálních službách. Eh, vy jste se k tomu už vyjádřila. Eh, vy jste řekla kdysi, že digitální služby jsou nad všemi ostatními služby a já to mohu potvrdit a mohu říct, že bez digitálu by na společném trhu mnoho služeb vůbec nefungovalo. Dříve se tím zabývali pánové Bolkenstein a pan Barnier. Oba dva měli odvahu se postavit za, za tu věc a bojovat i proti eh, odpůrcům doma. Moje otázka je, budete mít stejnou odvahu a budete schopna bojovat za tu směrnici o službách? Děkuji vám, paní poslankyně. Já děkuji, že připomínáte naši, moji práci. Myslím, že eh, všichni, kteří v tomto parlamentu byli, vědí, že jsem bojovala za rovnost pohlaví, bankovní unii, eh, pakt stability a tak dále. Ale to nemůže vést k aroganci. Eh, otázka odvahy či kuráže komisaře, no ono je to všechno kolektivní práce, je to tým. Všechny vši, ty všechna portfolia, ať je to zemědělství, digitál nebo něco takového, všichni si musíme být vědomi toho, že Evropa to je náš trumf a že také kompromis má svoji hodnotu pro dosažení eh, cílů. My máme potenciál, ten text té směrnice o službách se může zlepšit. My už jsme společnost založená na službách. Možná, že v minulosti Eh, došlo k jakýmsi pokusům eh, o změny, které vedly spíše ke kontraproduktivním výsledkům. Ale my musíme, tedy můžeme provést změny, ale musíme postupovat konsensuálně. Ano, potřebujeme nový akt, nový zákon o digitálních službách, musíme také eh, tu kolaborativní ekonomiku podporovat a také se zabývat eh, cíleně těmi odvětvími, které mají problémy. Eh, nakonec jde vždycky o spolupráci. Možná, že někteří budou muset změnit své postoje, možná, že někteří Eh, se na to dívají jinak eh, z perspektivy třeba střední Evropy, odkud pocházíte vy, než jak to vidím já z francouzského lidska. Nemáme možná úplně stejný žebříček hodnot a podobně, ale prostě eh, já se proto chci nasazovat a spolupracovat. Ano, já bych se vrátila k tomu zákonu o digitální služba. Tady je různost přístupů, my jsme teprve na začátku debaty a já věřím, že také parlament k tomu přispěje. Ale moje základní obecná otázka na vás je, máte v úmyslu eh, posílit eh, svobodu pohybu služeb v Evropě a můžete slíbit, že nebudete vytvářet nové bariéry? No, eh, my tady obráníme a bránili jsme velice dobře náš společný trh, zvláště pak v době Brexitu. Máme tady čtyři svobody a eh, musíme eh, prostě eh, toto vysvětlovat také občanům, aby věděli, jaké z toho mají výhody prostě, že mohou jít pracovat někam jinam, nebo jenom cestovat, nebo studovat, případně eh, na zboží a tak dále. To je to nejdůležitější. Důležitá je také svoboda na internetu, ale je třeba to zorganizovat tak, aby všichni měli pocit bezpečí. Eh, jinak eh, by to také možná chtěli ovládnout velcí aktéři tady, například ti, kteří pracují s velkými daty. Máme také svobodu usadit se se svým podnikem, a to je důležité zejména pro eh, startupy, a taky je třeba prostě zrušit takovou tu fragmentaci eh, eh, legislativy v různých zemích. Ale je třeba o tom také přesvědčit národní parlamenty. Děkuji a nyní za zelené pan Koleja. Děkuji, paní předsedající. Eh, vážená paní kandidátko, navzdory 250 eh, tisícům lidí, kteří jenom v Německu eh, mm, jak si podepsali petici proti zodpovědnosti poskytovatelů internetových služeb. Komise se snaží naopak tuto zodpovědnost ještě posílit. Eh, současně s tím ve Francii eh, vzniká nová legislativa o eh, hate speech, o projevech nenávisti, což je kritizováno jinde. Jak zajistíte, aby ten nový digitální akt respektoval základní práva online a aby tedy tady nebyly příliš velké dopady například na země původu a podobně. Navíc my tady vlastně eh, vidíme, že eh, velké firmy eh, začínají tedy mít na odpovědnost boj proti projevům nenávisti. Nebylo by lepší spíše tedy ten problém řešit tím, že se zaměříme na reklama podobně? Ano, tak to je velice obtížná otázka. Je to otázka, kde jde také o svobody. Evropa je jediná globální ekonomika, která má právní rámec garantující neutralitu internetu. A e, projekty komise to nebudou nějak ohrožovat. Aktualizace, která momentálně probíhá, k elektronickým komunikacím a tak dále, dbá na zachování těchto principů. Elektronické obchodování a všechno, kde vzniká nějaká záruka, e, a to je sektor, kde já jsem aktivní už dobrých 20 let. Vím, že je důležité, že tyto principy, zodpovědnost, záruka a ručení, e, že to nemůžeme spochybňovat. To je vlastně něco, na čem budeme společně pracovat a společně to musíme analyzovat. Vy jste také hovořil o projevech nenávisti. Tak eh, to je eh, vlastně tak, že eh, jak si Evropská komise nemá za úkol vnucovat jiným francouzskou legislativu a rozhodně to není v mém úmyslu. Ano, na internetu víme, že existují ti, kteří vyzývají k nenávisti mm, nebo dokonce eh, k teroristickým útokům nebo stigmatizují části obyvatelstva a podobně. A to může mít a už to mělo také eh, dalekosáhlé důsledky. A zde musíme najít eh, rovnováhu. Tady je třeba skutečně spolehat na demokratické instituce, my zde máme Evropský parlament a máme radu, čili jakoby dvoukomorový parlament. Komise samozřejmě navrhne nějaký text a vy s ním potom budete pracovat a budete ho měnit. Já určitě eh, nemám žádnou připravenou odpověď, budeme ji muset hledat společně. A teď ještě následná otázka, pan Koleja. Děkuji mám tuto následující otázku a to se týká eh, toho, co se tady debatovalo na začátku. A to je důležité pro naši skupinu. Podle francouzského tisku jste dostávala peníze eh, téměř 10 nebo více než 10 tisíc eur eh, po 27 měsíců v letech 2015, 13 až 15 a byl sepsán dopis tím, eh, kdo vás vyplácel, že jste poskytovala poradenství o evropských politicích. Promiňte, ale to je jiná otázka. V té době nebyl žádný střed zájmu. Eh, eh, ovšem poslancování byla, tedy to je práce na plný úvazek. Můžete říci, jak se vám to podařilo skloubit a budete tady Eh, budete se takto chovat jako komisářka. Toto není follow-up otázka a eh, nemusíte na to odpovídat. Ne, já tedy eh, budu odpovídat. Já jsem také ve svém proslovu hovořila o této spolupráci. To byl think tank. Byli to pro evropští orientovaní lidé, s nimiž jsem spolupracovala Všechno bylo legální, všechno bylo transparentní, oznámila jsem to. Parlament tehdy, a myslím, že je to i dneska tak, umožňoval parlament eh, provádět eh, vedlejší činnost. V právním státě samozřejmě to může vyvolávat pochybnosti, ale tady není žádné podezření. Já jsem prostě pracovala a zasazovala se o podporu Evropy. V roce 2013 jsem třeba hovořila o, nebo na veřejné konference se dozvěděla o zaměstnávání mládeže. No a e, pak jsem se tímto tématem začala zabývat. A nyní paní Eh, Virginie Joran z Jsem byla trošku přepravená, když jste musela odstoupit s Macronem vlády, co se týče vašich aktivit jako um, europoslankyně. Tady je dopis z Olaf, že jste byla jedinou kandidátkou, abych to shrnula. Uh, vy jste tedy eh, si nezasloužila být ve francouzské vládě, ale zasloužíte si být komisařkou eh, v Bruselu. Jak můžete ospravedlnit 13 eh, tisíc euro měsíčně? Ehm, vy jste byla takto financována v době, kdy jste byla europoslankyní. Bylo to během tří let. Ano, vy jste napsala zprávu, jednu zprávu která eh, mluví o eh, vytvoření eh, globální větelské organizace. A to jde proti suverenitě národu a respektování evropské identity. Jaké služby jste poskytla za tuto částku, která je vyšší než plat poslance? Madame la députée. J'ai déjà évoqué cette question. Já už jsem připomněla tuto otázku. Eh, nemůžete nikoho podezřívat, aniž byste přinesla důkazy. My jsme, já jsem pracovala pro think tank, um, který měl určité aktivity, úvahy organizace um, schůzí je to prokázaná práce, možná to mělo cíle, které se vám nelíbí, ale to je demokracie. Máte právo nesouhlasit s mojí vizí z eh, eh, globálního řízení. V roce 2013 jsme byli ve velice vyostřené fázi krize. Všechny prostředky eh, mm, byly potřeba abychom kontaktovali, abychom se přiblížili lidem, lidem, kteří jsou nezaměstnaní, kteří mají problémy. Mně se zdálo, že přístup k eh, významným lidem, ať jsou to třeba šéfové vlád z různých stran, Filipe González, Mario Montigi, Frhofstadt, intelektuálové jako Anthony Giddens. A to mohl být, uh, mohla být cesta, jak prosazovat ty myšlenky. Já jsem dovedu před... Mohla jsem si představit, že to... Zda jsem si tehdy myslela, že to vyvolá problémy. Ne, nemyslela. Ty částky odpovídají podmínkám, které jsou běžnou praxí pro tento typ mezinárodních konzultací vzhledem k mým zkušenostem. Já jsem předsedala s organizacím, združením, které organizovaly významné demonstrace. Eh, pokud si někdo myslí, že ehm, to není zasloužené, tak já myslím, že e, tady svoboda, e, určitá svoboda podniká. Stejně jako prezumce neviny. V e, USA je důležitým barlatenem, to není problém, ale není to, nejsou v Evropě. Evro, Americký institut, pokud tedy přispívá k evropské politice, tak je to určitá forma střetu zájmů. Vy jste byla europoslankyní a eh, byla jste v kontaktu s těmito lidmi. A vy to dobře víte. Eh, a mm, dostala jste také dopis této lobby, který vás podpoří. Je tady celá řada finančních otázek. Mm, výbor Jury tady odmítl potvrdit, Eh, tyto otázky. Eh, zvláštně, že tento think tank také eh, financoval Macronovu kampaň. Ehm, jménem Rassemblement má na všech ehm, Evropanů, kteří také já nepodporuji vaši kandidaturu. Děkuji. Já přiznám, že jsem ani pod vaši podporu neočekávala, ale Vraťme se k podstatě, protože vy jste řekla jednu velmi důležitou věc. Týká se Spojených států. Nebyla to vláda americká, byla to občanská společnost, lidi, s kterými můžeme diskutovat. Tady je třeba rozlišovat mezi reprezentanty, tedy oficiálními, a o soukromými osobami. Nikola Bargon je mimochodem Němec také. Možná se vám to nelíbí, ale je to evropan, Vyrostl v Paříži, nyní je v USA. Já ale si myslím, že transatlantická realita je důležitá v řadě věcí, které, kterými se zabýváme. Spolupráce s Američany, eh, já nevím, proč by to měl být problém je tady mnoha věcí, kterými, kterých musíme diskutovat s Američany. V Kalifornii je, to je kolébka mnoha firm, které jsou velmi důležité pro budoucnost světa. Já jsem ráda, že mám tuto zkušenost. Um, next speaker is Děkuji. Dalším řečníkem je Adam Bělán za ECR. Um, thank you, Madam Chair. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Paní rezignovaná komisařko, eh, soukromé a veřejné výzkumné laboratoře v Evropské unii i ve světě si lámou hlavu nad budoucím vývojem umělé inteligence. Nicméně vy jako komisařka eh, hodláte připravit tvrdý regulační rámec pro tyto rodící se technologie v nejbližších 100 dnech kolik dnů budete potřebovat na vyřešení neustálého problému s vymáháním směrnice o službách, nejenom digitálních, které brání vývoji skutečných společností na nejnižší úrovni každý den. Já souhlasím s vaší písemnou odpovědí, že lépe integrované služby na trhu pomáhají celé ekonomice. Takže neměly by to vaše priority reflektovat? Pani Gulár? Děkuji. Umělá inteligence je velice obsáhlé pole. Ehm, je, jsou věci, které můžeme udělat. Ehm, Margaret Vestager a další a já eh, jsme velmi mm, rozhodnuté ehm, navázat na práci, která už byla provedena, jde o etiku v, při využívání těchto technologií a po, na, o to se opřeme, ale jak jsem řekla, už k těm službám Hmm, té otázce eh, liability ehm, sítě. Je to tak eh, velký, a, eh, velký projekt, na kterém musíme všichni spolupracovat. Uvidíme, jaké budou výsledky um, diskusí s podniky a ekonomickými kruhy. Pro občany, kteří nás poslouchají, nejedná se o abstraktní diskuse, je to technologie, která třeba umožní lékařům zlepšit diagnostiku eh, nebo mm, ověřit plavby. Jsou to pozitivní technologie. Nemusíme z toho mít nutně strach, ale musíme je jim vytvořit rámec. Využívání eh, velkých algoritmů může vyvolat diskriminaci. Může eh, třeba všechny banky vám odmítnou půjčit peníze, protože nemáte dobrý profil. Takže ještě jednou budeme na tom pracovat, dáme návrhy, které se k vám dostanou, ale také chci říci, že nesmíme ztratit ze zřetele tradiční průmysl také, který musí konvertovat, který je trošku považován za eh, věc minulosti, ale tato umělá inteligence, tady se musíme podívat na to, co to může přibé, přinést těm tradičnějším sektorům. No, předchozí komisař pro vnitřní trh měl problém s tím dostat na svou stranu členské státy pro svou iniciativu o službách. Co budete vydělat jinak? Předchozí komisař se také domníval, že dobře zamýšlené iniciativy pro jednotný trh mohou být svedeny stranou v legislativním procesu eh, protože štít, prosi, štít, který má chránit jednotný trh, se může proměnit v meč, který ubližuje jednotného trhu. V takovém případě stáhnete návrh, než dojde k nějaké škodě. Já chci vzdát hold práci paní Jankovské. Eh, já, mm, si nemyslím, že odvaha komisaře stačí. To už jsem řekla, že dochází k obecné mobilizaci. Volá potom Evropská rada šéfů vlád všech našich zemí. Předpokládám, že o tom jednají s svými ministry, kteří nám, kteří nám v tom pomohou. Také můžeme doufat, že hm, to, co se děje s eh, Británií, takže to je určitý eh, tedy smutný, eh, ale důkaz toho, že vnitřní trh má hodnotu. A já jistě věřím, že musíme eh, mm, přestat se dívat na naše rozdělení jako eh, na tu věc, která je nejdůležitější. Nejdůležitější je rychlost, s jakou ostatní země světa investují do technologií, eh, vzdělávají inženýry a snaží se dobít trhy. Často bez respektování pravidel hry. A to je priorita a e, toho, tomu já se budu věnovat. Děkuji a poslední v prvním kole je paní Konečná Zague. <clears throat> Děkuji, paní předsedající, vážená paní designovaná komisařko, I'm here. No. The GUE is up. <laughs> Welcome. Uh, já, já musím říct, že pro mě jste opravdovou hvězdou, protože stíhat při práci poslankyně job za 10 tisíc euro s tím vším, o co jste se v tom Tintangu starala, to teda chce odvahu a musím říct, že v tomhle případě jsem přesvědčená o tom, že tedy zvládáte úplně všechno, protože já si nedovedu představit, stejně jako řada mých kolegů, že stíhat dvě takto náročné práce je vůbec možné pro jednoho člověka, ale klobouk dolů. A teď vážně. Eh, vy budete odpovídat za implementaci a dohled nad eh, Evropským obraným fondem. A já se vás chci zeptat, můžete nám poskytnout představu, jak ten proces bude vypadat a v tomto ohledu, která kontrolní práva a kontrolní mechanismy můžete parlamentu zaručit v procesu Evropského obraného fondu. A druhá otázka eh, se týká turismu, protože vy jste za něj zodpovědná. DG Grow ho má ve své kompetenci a ani v žádném dopise od paní eh, designované eh, Předsedkyně komise, ani ve vašich odpovědích jsem nic o turismu nenašla, což v souvislosti s aférou Cook může být poměrně zásadní problém. Děkuji. Thank you. Madame Goulard. Très bien, merci beaucoup, madame. Děkuji za to, že jste vyjádřila respekt mé energii. Co se týče um, fondu eh, pro obranu, eh, mm, jste řekl, že, se, že ten postup musíme eh, se na to podívat zblízka. Je to kolektivní postup, je tady rozhodnutí kolegy a komisařů, dále výboru expertů z členských zemí, pak se identifikuje projekt a pak se budou dávat garance. To je kolektivní projekt. Je, to je tedy ten, ta procedura, která je nestraná a kde e, tady skutečně můj eh, vliv bude tedy jako komisařky, ale i ostatní komisaři se k tomu budou moci vyjádřit a budeme rozhodovat společně. Je to důležité pro pomoc malým středním podnikům, posíl, posíl, protože celosvětová bezpečnost v tuto chvíli je pravděpodobně více ohrožena, než jsme si mysleli před několika lety. A to je také důvod, proč je třeba společně investovat do toho kolektivního postupu, který vždy eh, několik, musí to být tři členské státy, podniky ze tří členských zemí, pokud se obáváte, že některé třeba velké země by eh, to měly ty finance eh, pod kontrolou. Mm, a musí tam být malé střední podniky. Není vyloučeno, že se budou účastnit i další, ale financování bude pro evropské podniky a myslím, že z toho daňoví poplatníci evropští mohou mít radost, to je normální. Jak se to bude kontrolovat, můžete Eh, kontrolovat lidi, kteří přijdou k vám. Pokud mi ještě dáte důvěru tedy ještě jednou, tak si předpokládám, že bude normální, že sem budu chodit eh, v jednotlivých etapách. Pokaždé, když se nějaké téma dostane ke kolegiu, tak o tom budeme moci mluvit. Jsou to důležité témata a já se zavazuju, že to udělám, pokud to bude potřeba. A může být tedy ta doplňující otázka na téma toho turismu, který jste vynechala a který evidentně otřásá eh, nejenom vnitřním trhem Evropské unie, ale i nějakou vírou evropských občanů, že eh, nadnárodní korporace a pár vyvolaných manažerů má víc práv, než mají všichni ostatní zaměstnanci v rámci Evropské unie, protože toto by také k vám jako do DG Grow mělo spadat i nadále. Madame Goulard. Excusez-moi, madame. Omlouvám se. Já už jsem, mm, já jsem zapomněla na ten turismus. Eh, já také byl v Marseille, na ústředovního moře a turismus to je pro mě velmi důležité věce. Eh, je to, my jsme samozřejmě mm, hlavní světovou destinací. Nevím, zda Česká republika eh, tak um, hodně k tomu přispívá, ale města jako Praha. Je to horizontální téma, které se týká mnoha generálních ředitelství, není to jenom de Grow. A já vám chci říct jenom několik osobních um, ehm, úvahu, úvah. Pro mě je důležitá udržitelnost. Jak zajistit, aby krásná města, hory, pláže se nestaly oběťmi svého vlastního úspěchu. Takže to je otázka udržitelnosti. Pak je tady otázka lidská. Turismus eh, mm, mm, vyžaduje velký prostor, často vznikají problémy. To je otázka, která souvisí s platformami, využívání platform, těch sharing pro dopravu, ubytování. Je to více v některých zemích než jinde a vede to k aktivitám eh, Eh, ať eh, které třeba eh, často se pronajímají byty, vyvolává to problémy v sousedství a tak dále. Jsou to složité otázky, jsou tady ekologické aspekty, ochrana národního dědictví a doufám, že se k tomu budeme mít možnost vrátit. Děkuji, tím jsme u konce prvního kola otázek a nyní předávám předsednictví paní Desuter. Děkuji moc krát. Zahajujeme tedy druhé kolo otázek, kde se mohou vyjadřovat eh, různí poslanci výboru. Jedna minuta na otázku a potom jedna minuta na doplňující otázku. Jako první pan Arias Echeveria za EPP, prosím. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Eh, paní Gulár, všechny makroekonomické indikátory eh, varují, že přijde nová ekonomická recese a podle expertů by mohla mít podobné následky jako krize v roce 2011. Vnitřní trh, což je jeden z nejlepších nástrojů, které máme momentálně pro eh, zřizování pracovních míst, nefunguje na plnou, na plnou kapacitu kvůli protekcionismu některých členských států. Naši, naše malé a střední podniky, živnostníci a a eh, spotřebitelé tím potom trpí. Tento protekcionismus eh, se eh, objevuje i v mezinárodních smlouvách o volném obchodu, a to v páteřních sektorech vnitřního trhu, jako je doprava a nerespektuje se tu princip technologické neutrality. Implementace a naplňování stávajících norem jsou zásadní, aby mohl vnitřní trh skutečně fungovat eh, v Evropské unii, která by měla obsahovat také digitální trh samozřejmě. Nicméně eh, Doba transpozice v členských státech je od 8 do 12 měsíců. Mohla byste předložit akční plán na zlepšení implementace eh, evropské legislativy, abychom se vyhýbali novým protekcionistickým opatřením členských států? Děkuji. Madame Goulard, for your answer, please. Monsieur député, merci. Merci pour euh, introduire le lien. Děkuji, že jste mm, Ehm, mluvil o té vazbě mezi makroekonomikou, to znamená ehm, vývojem celé ekonomiky, riziko reze, recese a toho, co děláme tady. To, je, to přesně potřebujeme vysvětlovat lidem, že abychom um, nadále prosperovali, mm, výbor Ekon um, Mm, vlastně to, to řeší. Je třeba, aby tady existovaly prosperující mm, podniky, aby byla digitalizace, zelená ekonomika. Nevím, jaké jsou další, poslední tedy makroekonomické výhledy. My jsme to velmi sledovali ve Francii. Vím, že tady jsou znepokojivé faktory. Je tady také nárůst protekcionismu, který je celosvětový. My jsme mluvili o bariérách mezi členskými státy, které eh, vlastně snižují, zhoršují naše výsledky. A nezapomeňme na to, že naše ekonomika je vlastně e, součástí světové ekonomiky a signály, které přicházejí třeba z USA, e, způsob, e, jak Číňané podporují svůj rozvoj, jak některé, to, jak některé státy na to budou reagovat, tak to může mít efekt. Také Brexit. Zda k němu dojde na konci měsíce, nevím, jaká tady bude britská strategie. Máte pravdu, je třeba, abychom využili veškerý potenciál trhu, abychom eh, všechno toto vysvětlovali, ty hodnoty, jaké to má hodnoty. Možná budou potřeba krátkodobé oběti. Děláte kompromisy, něco dá, něčeho se vzdáte, protože to vytvoří náš eh, průmyslový ekonomický základ. Budeme úzce spolupracovat, co souvisí se hm, genem, protože se jedná o mm, vnitřní i vnější rozměr. A nyní se e, zabýváme spíše e, vztahy mezi námi, a, e, ale musíme myslet také mm, na mezinárodní úrovni. Děkuji vám za odpověď. Víme, že členské státy často používají eh, legislativní nástroj směrnic z důvodu, které souvisí s vnitřním trhem. Pokud byste byla komisařka, zavážete se k tomu, že budete používat spíše nařízení jakožto lepší nástroje k harmonizaci vnitřního trhu, než jsou směrnice. A eh, za druhé, v písemných odpovědích jste řekla, že pokud by to bylo nutné, pak byste přijala striktnější opatření. Pokud budete komisařkou, jak chcete dosáhnout toho, aby komise přijala efektivnější opatření proti porušení předpisů, a to i těch, které jsou politicky kontroverzní? Děkuji. Děkuji, paní Gulár první otázce nařízení nebo směrnicím. Já bych osobně preferovala, abychom dělali méně pravidel, ale aby skutečně platili všude to je spíše nařízení, protože ty platí přímo v členských zemí a není tam to zdržení s transpozicí, vyhnete se určitým divergencím, tomu se říká gold plating, pokud vím, a ale každopádně to škodí. Pravda je, <clears throat> že ta směrnice má mm, také eh, ale respektovat subsidiaritu a dát národní legislativě možnost to adaptovat. Myslím, že musíme být pragmatičtí. Není možné říci, že budeme dělat jenom směrnice nebo nařízení. Musíme se snažit používat nejvhodnější nástroje pro danou situaci. Pokud mluvíme o e, směrnicích, tak se členské státy zavažují, že ji budou aplikovat a musíme spolupracovat s národními parlamenty. Eh, pokud mi dáte důvěru, tak já bych eh, o tom s nimi chtěla, aby byl větší dialog mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Já jsem se účastnila těchto schůzek, je to důležitá věc. Eh, důležité je, aby to právo platilo, ať bude ten nástroj jakýkoliv. Mr. Geyer? Děkuji, pan Geyer, na jednu minutu. Vážená paní Gular, eh, já se ještě chci vrátit k záležitosti vašeho asistenta. Eh, vy jste eh, tuto záležitost prezentovala jako čistě personálně administrativní. Ono je to ale tak, že běží vyšetřování OLAF a pokud jsem správně informován, tak Eh, paní von der Leyen byla předvolána policií ve Francii eh, kvůli této věci, eh, takže to určitě není u konce. Vy jste odešla z pozice ministrině obrany, abyste se mohla lépe hájit, takže já se ptám, proč si myslíte, že můžete být komisařkou, ale nemůžete být ministriní obrany? Děkuji, paní Gulár. Děkuji za tuto otázku. Možná jsem to neřekla dostatečně jasně. Fakta jsou taková, že když jsem přišla do parlamentu v roce 2009, zaměstnala jsem asistenta svého předchůdce z mého volebního obvodu. Neměla jsem žádnou politickou zkušenost, byla jsem v občanské společnosti, já jsem tedy zaměstnala tohoto člověka, ten pro mě pracoval pět let po celé parlamentní období a generální tajemník parlamentu proskoumal mnoho dokumentů a podkladů, které se mu předložila a došel k závěru, že nedošlo k podvodu. A na konci svého prvního parlamentního období jsem se rozhodla už nemít eh, lokálního asistenta, protože jsem se domnívala, že organizace mé kanceláře je nevyvážená. Takže v druhém parlamentním období jsem neměla lokálního asistenta a rozešli jsme se smírně. A eh, jak jsem už eh, říkala, trvalo to o něco déle, než jsem čekala, protože francouzský zákonník práce zcela správně chrání zaměstnance a já jsem se nechtěla uchýlit k postupu eh, výpovědi ze strany zaměstnavatele. Eh, proto jsem se rozhodla odejít z francouzské vlády. A důvodem bylo, jak jsem už vysvětlila panu Belamimu, eh, je tradice, která existuje ve Francii, ale neexistuje na evropské úrovni. K tomu bych chtěla zdůraznit jednu věc. Já respektuju nezávislost justice. Daleko radši bych byla, kdyby tato kauza byla uzavřená, ráda bych ji měla za sebou, ale respektuju nezávislost soudnictví. Vyšetřování pokračuje už více než dva roky a taková je situace. A to též u Olafu. To je věc, která s tím souvisí. Já jsem tedy nyní předmětem vyšetřování, respektuji, co se děje a respektuji taky názor výboru Jury, který mě uznal za způsobilou účastnice tohoto slyšení. Ano, to je hezké, ale pokud se podíváte na francouzskou judikaturu a pokud jich hodláte respektovat, pak má následná otázka zní, eh, eh, bude na vás podána žaloba, pokud rezignujete z funkce komisaře? Já nebudu odpovídat na hypotetické otázky, pane Gajere, protože já vám nemůžu říct, jaké bude ve Francii rozhodnutí. Jestliže budu odsouzena, tak to bude něco jiného. Ale nezapomínejme na to, že Evropský parlament, kde jsem pracovala, tuto záležitost zkoumal. Ten asistent tam pracoval také, takže já z celého srdce doufám, že budu moci s vámi spolupracovat po celých pět let, pokud budete hlasovat pro mě. Protože Kdybychom to neudělali, kdybychom rezignovali na presumpci neviny, znamenalo by to, že každý, kdo je předmětem nějakého řízení, nemůže vykonávat nic. Presumpce neviny znamená, že následky se začnou vyvozovat až po odsouzení. To je ale momentálně hypotetické. Děkuji, pan Flego, za Hvala vám, predsjednice. Poštovaná gospođo... Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, paní Gulár, já jsem velice rád, že se na vás mohu eh, obrátit eh, jako zpravodaj své skupiny pro novou digitální Evropu. Já doufám, že se nám podaří vytvořit novou bázi, nový základ pro to novou digitální Evropu. Já vím, že komise s odkazem na pět priorit navrhla 9,2 miliardy eur vytají na tuto agendu. Nicméně my víme, že eh, rada mývá často sklony k omezování rozpočtů. Takže jak chcete zajistit to, že spolu s českými zeměmi budeme úspěšní při digitalizaci naší ekonomiky a naší společnosti, pokud dojde k škrtům v radě? To je velice důležitý program Digitální Evropa a je třeba zajistit to, aby měl k dispozici dostatek zdrojů eh, pro léta 2021 až 2027, aby se mohl plně uskutečnit. Děkuji. Eh, ano, pardon, já jsem ještě musela počkat na konec eh, tlumočení, aby mi nic neušlo. Vaše otázka je velmi důležitá a vlastně se to dotýká jedné z priorit komise. Samozřejmě, že budeme se snažit zachovat eh, zatím vyčleněný rozpočet, eh, hovoří se o částce 9,2 miliardy. Když eh, se srovnáme s tím, kolik se na tuto agendu vydává jinde, tak to opravdu není mnoho. My si přejeme, aby v příštím finančním rámci tento rozpočet dopadl co nejlépe. Mohu také připomenout, že to nezávisí pouze na mě, že je to otázka vyjednávání s příslušnými eh, ministry financí v českých zemích. Eh, některé mají potíže rozpočtové, nemají příliš velký manevrací prostor takže musíme se soustředovat také na to, jaký přínos budou mít tyto programy a budeme se snažit, aby ty prostředky, které máme, byly využity co nejvíce. Musíme všechny přesvědčit, že investovat do Evropy se vyplácí. Musíme udělat všechno proto, abychom eh, udělali maximum. Já budu bojovat jako lvice ale samozřejmě, že já sama nebudu rozhodovat v konečném důsledku, jak eh, tyto prostředky budou rozdělovány. Eh, jsou tady i jiní komisaři, jiná portfolia, eh, kteří, která do toho budou zasahovat. Já tady doufám, že v rozpočtovém, rozpočtovém řízení v parlamentu to bude posíleno, i když samozřejmě Ehm, my máme pouze eh, omezený rozpočet. Eh, pan Flego, další otázka? Děkuji. Nemám doplňující otázku. Chci vám jenom poděkovat za pozitivní, konkrétní a velice dobrou odpověď. V příštích letech bude digitalizace zásadní pro úspěch evropské ekonomiky a také pro celou naši společnost. Musíme na tom tady pracovat, je velice důležité, aby každá část Evropy, sever, východ, západ, z tohoto programu měli prospěch. V neposlední řadě eh, také doufám, že všichni v Evropě bychom se měli soustředovat na toto úsilí a Děkuji. Thank you, Mr. Flego. Madame Goulard? Děkuji, paní Flego. Paní Goulard, chcete reagovat? Jenom řeknu, děkuji. A nyní pan Didier z výboru Jury eh, za EPP. Eh, Dobře, abych se ještě jednou vrátil k vaší roli Eh, v onom institutu. Nechci tedy eh, se stavět proti eh, vedlejším činnostem, to samozřejmě člověk může, je to otázka osobní energie a inteligence. A určitě tedy to nejsou vlastnosti, které bychom vám chtěli upírat, to je jasné. A samozřejmě se to týká také vašeho přístupu k portfoliu. Ale přesto, pokud se těch částek týče, je to vlastně dvojnásobek toho, kolik jste brala jako europoslankyně. A to už je téměř osobní otázka. Kdybyste věděla, že jednoho dne z vás bude evropská komisařka, eh, přijímala byste tyto částky z amerických zdrojů? Bylo by to tak? Děkuji vám, pane Didier. Ano, jistě to je spousta peněz, ale já vám také říkám to, že v tomto parlamentu, a řekla jsem to i německy, eh, a bojeme také proti eh, chudobě. A máme zde eh, lidi, kteří samozřejmě těžko žijí z měsíce na měsíc. A to jsou samozřejmě věci, které se špatně srovnávají ale vy jste také dělal právníka u jedné firmy v New Yorku, takže vy vlastně víte, eh, jaká částka to je v amerických souvislostech. Já vám tady nechci nic kázat, jenom prosím mějte na paměti, jaké jsou tam poměry. Otázka inkluze. ta by se měla týkat eh, všech oblastí a zákoutí společnosti. A můžeme to vnímat jako úsilí, eh, které vede k tomu, aby se lidem vedlo lépe. Eh, já nevím, vy říkám, hovoříte o amerických, amerických zájmech, ale já jsem tam pracovala se samými Evropanem. A já toho nelituji. Já prostě musím říct, že je to téma, které mě zajímá. Když někoho něco zajímá, tak se toho chce taky účastnit. Já myslím, že e, to e, není to je nešťastné, jak se to dneska vnímá. E, já, je to důvod prostě k určitému politování z mé strany a e, chápu, že tato otázka může vést e, k jistému nedorozumění. Já jsem to tenkrát takto neviděla. E, pokoušela jsem se tedy pracovat s lidmi, kteří mohli něco ovlivnit a s odstupem nyní mohu říci, že to možná mohlo být uspořádáno jinak. Ale upřímně říkám, že jsem tenkrát se domnívala, že je to v pořádku. Je to také moje osobní přesvědčení a ještě jednou zopakuji, že všechny tyto částky jsem eh, přiznala. Když, když něco eh, je legální, a, a, tak prostě se to dá také zpětně dohledat. Eh, ještě doplňující otázka, pan Didier? <clears throat> Ano, samozřejmě vy máte jiný životopis než já. Já na rozdíl od vás jsem se rozhodl, veškeré činnosti v Americe eh, ukončit a teď už nejsem tedy právníkem v New Yorku, možná, že ten rozdíl je patrný. Ale hm, když to pomineme, můžete nám říci, že v rámci eh, těch činností, nebo odhledneme těchto činností v tomto institutu, existovaly také informace, které byly důvěrné, a ke kterým jste se dostal jako evropská europoslankyně? Tak eh, tady eh, na to vám mohu odpovědět s naprostou jistotou. Existuje práce evropského poslance, to není exekutivní práce. Eh, tento parlament je transparentní, otevřený a hm, prostě je tady přístup k dokumentům. Že? Já jsem pracoval e, s některými e, dalšími, třeba s Elizabeth Ferreiro, která se možná stane mojí kolegyní, <clears throat> ale prostě řešili jsme komplexní otázky a e, hovořili jsme spolu. Samozřejmě to bylo nutné, to není žádný přístup k důvěrným informacím. To je prostě součást poslanecké práce a mm, součást těchto kolektivních pracovních postupů. Já jsem neměla přístup k žádným eh, tajným informacím, eh, i když jsem byla třeba zpravodajkou. Děkuji a nyní paní Gebhardt za SAD. Děkuji vám, paní Gulár. Eh, musím upřímně říci, že pořád ještě nechápu, <clears throat> proč eh, kvůli pochybnému postupu eh, s evropskými eh, penězi daňových poplatníků musela odstoupit z francouzské vlády, ale do komise to nevadí. To je jenom komentář. Vy jste v prvním bodě odpovědi řekla, že chcete znovu otevřít debatu o službách. V tomto Evropském parlamentu a v Radě jsme po dlouhých debatách konečně našli konsensus eh, o těchto službách, co je vlastně, což je vlastně ten cíl. Znamená to, že ten konsensus chcete zrušit a že chcete opět eh, zavést eh, nespravedlivou konkurenci mezi sociálními systémy členských zemí? Nebo jak tomu mám rozumět tomu, co jste před chvíli řekla? No, paní Gebhardt, eh, já to řeknu ještě jednou. Já nejsem ve stejné pozici jako v červnu 2017. Nezastávám ten týž úřad, eh, není tam eh, prostě nic s ozbrojenými silami, jakožto komisařka, to je, to je teď. A já bych tenkrát možná rozhodla jinak. Tam bych mohla říct, že to prostě eh, všecko zahodím a hotovo. Eh, to je můj osobní postoj. Samozřejmě, že se k tomu můžete stavět jinak. A druhé, druhá věc, eh, ten proces běžel dále, já jsem k tomu mohla říci svoje já jsem byla vyslechnuta jako svědkyně, nikoli jako obviněná. To je velký rozdíl. Vy ho nemusíte vidět, to je vaše rozhodnutí, já ho tam vidím. A za druhé, co je vlastně cílem služeb. No, e, liberalizace to není možná, že to mm, neprošlo ta myšlenka úplně přesně. Liberalizace není konečný cíl ani samoučel. My bychom měli dosáhnout, jak už jsem řekla, <clears throat> abychom vytvářeli sociální tržní hospodářství. Tak to řekla taky paní von der Leyen. To znamená, že musíme tedy e, e, liberalizovat přeshraniční eh, poskytování služeb, ale zároveň musíme také chránit zaměstnance. Navíc existují nové služby a tady to vlastně eh, před chvíli zaznělo. Eh, v současné době existují různé hrozby pro naši konjunkturu a my prostě musíme využít veškerý potenciál zaměstnanosti, ale ne za každou cenu. Já jsem třeba eh, tady odpovídala na otázky, eh, pokud se týče boje proti chudobě. I to je v programu paní Ele. Paní eh, Gebhardt, doplňující otázka. No, to jsou, jsou také otázky pro výbor EMPL. Eh, takže nebudeme to směšovat. Eh, mně pořád ještě není jasné, jak tato formulace opětovného otevření debaty o službách, jak to vlastně má vypadat. Konkrétní otázka. Navrhnete směrnici nebo nařízení, kde opravdu eh, přiměřeným způsobem se bude řešit pracovní právo, pro zaměstnance na těch kolaborativních platformách. Budete se tímto tématem zabývat ano nebo ne? Paní Golár? Ano, tak krátká odpověď zní ano. My musíme skutečně dbát na to, aby tyto nové aspekty naší ekonomiky Eh, jak bych to řekla, ne kontrolovali, to není to správné slovo, ale abychom eh, přeskoumali, co tam probíhá a abychom také chránili pracující v této oblasti, v těchto oblastech. Já vám nemohu říct, jak to bude konkrétně vypadat. To by byla jaksi arogance ode mě. a to musím říct, že konzultovat samozřejmě eh, s pracovníky u nás v komisi a samozřejmě budeme v atmosféře důvěry také dále pokračovat. Děkuji a nyní pan Blos za zelené. Eh, toto je důležité téma také pro mnoho občanů, a sice Dieselgate. Posad ještě máme na silnicích 51 eh, milionů znečišťujících vozidel na Evropě a mm, to znečišťování vede odhadem eh, k pěti stům tisícům umrtí ručně, předčasným umrtím. Eh, komise zatím nerozhodla, že by tyto, eh, tato vozidla se nějak stáhla nebo eh, že by šlo k nějakému odškodnění. Nicméně komise tyto kompetence má. Takže by mě zajímalo v rámci té reformy, jak ji chcete realizovat, jak tyto kompetence chcete využívat a e, máte tedy v úmyslu přijmout opatření pro celou EU? A další otázka. Některé členské země se rozhodly, že od určitého data e, budou tedy e, umožňovat provoz pouze vozidel, nových vozidel, která mají nulové emise. Jak to chcete ze své pozice podpořit? Děkuji, paní Gula. Děkuji za tuto otázku, protože to je důležité téma. Z důvodu znečištění a důsledků na zdraví eh, také eh, tady je eh, vlastně prvek zneužití spotřebitelů v této aféře. Ehm, o testování těch vozidel, aby se eh, zlepšili, eh, tedy jde o zlepšení podmínek testování, systém homologizace vozidel. Tady má komise nové kompetence a já využiji všechny své kompetence, které budu mít k dispozici, nevím přesně jak, protože jde o ehm, také o dobrou vůli členských zemí. Některé mlčí, něk, ehm, nedělají, co je potřeba. Eh, aby tedy v reálu se ty věci změnily. Není tady žádná, žádný všelek, že nemohu vám říci, že eh, tomu tedy donutím sama ty členské státy. Jde o hm, říní, mínění, tlak na národní orgány v některých zemích. Jsou hm, strany, které to dělají. Je třeba, aby podniky, průmysl už nebyli schopni jak si dělat triky, podvádět a organizovat to. A k těm pravomocem, jak je budu využívat, um, myslím si, že právo dělat, dávat sankce se musí používat, když je to nutné. Pokud chceme abych tedy pře- e, dosáhnout toho, aby lidé změnili své chování, Eh, tak to je rychlejší, jinak eh, musíme jít k soudu a tak dále. To je... Pokud to ale bude nutné, tak využijeme všech nástrojů, které máme. Eh, pokud se týče těch nových pravidel a ADR a podobně, tím vlastně autom, výrobci automobilů mají eh, emise NOx eh, více než dvojnásobné, než je možné. A eh, soudně byla, byl smysl těchto předpisů spochybněn. Poslední otázka. Zavážete se stáhnout ten nový návrh ADI svého předchůdce a chcete zajistit, že takové konformitní faktory v budoucí legislativě nebudou. A dále druhá otázka, eh, to je legislativa pro společný trh. A jak to chcete vlastně dosáhnout, když například Francie od roku 2040 už bude svalovat do provozu pouze eh, bezemisní vozidla? Jak chcete podpořit také jiné členské země, aby to bylo v souladu s pravidly společného trhu? Já vám Merci. Sur l'application du droit... Co se týče aplikace práva, tak bych um, řekla, že je velmi důležité, aby komise využila všech nástrojů, které má k dispozici. Um, to musí platit ve všech členských zemích. Pokud uh, myslíte, že v některých zemích je legislativa pokročilejší, tak se na to musíme podívat. Já nemám úplně ještě v této vizi přesnou vizi všech rozdílů v legislativě, nejsem specialista v této otázce, včetně francouzské legislativy, ještě do, do posud jsem toto neřešila. Zda mm, očekáváte, že stáhnu nějaký návrh, to pokud to bude nutné, no, komise má tuto možnost, ale Mm, musíme to zvážit, protože to, co bylo mm, podáno, to je e, plot nějaké práce. Otázka, jestli to dokážeme lépe, zda to povede k cíli. Já se vzpomínám na legislativní proces, kterého jsem se účastnila, se stalo, že e, e, vlastně během toho procesu ten text zásadně změnil, takže vlastně ho bylo právně nutno vzít zpět, protože byl úplně jiný. Takže využiji všechny um, možnosti, které budu mít. Uvidíme. Merci. Madame Goulard, la commission uh, jury. Komise jury, jak jste řekl, um, dbá na střed zájmu a vlastně potvrdila vaši kandidaturu. Já chci připomenout ještě za jakých podmínek. Rezignovaný komisař, um, mm, tedy maďarský a rumunský, tak tam proběhly eh, tak byli vlastně vyslechnuti, protože tam bylo podezření a u vás tomu tak nebylo. Ehm, to výboru ehm, předseda eh, člen Renew, ale předpokládám, že to je náhoda. Ehm, vy eh, jste řekla, že jste byla placena nadací Bergruen. To je vždy filantropické. Ale má to Eh, jsou tam určité zájmy. Eh, miliardáři, kteří toto financují, mají celou řadu ekonomických aktivit. A já chci jenom říci, protože my jsme dostali ten dopis podpory dnes ráno. Jaké přesně jsou aktivity těch miliardářů, kteří financují tu nadaci, pro kterou jste pracovala? Děkuji. K rozhodnutí výboru Jury, tak tam to nechci soudit to je, mm, jde o fungování parlamentu. Tento postup byl nedávno zaveden. Pokud jsou tam anomálie, věci, které se neznají oprávněné, tak je na poslancích, aby z toho vojvodili důsledky. Tam do toho se nebudu pouštět. To, že jsem byla placena, nebo zaměstn, že jsem byla zaměstnankyní Institutu Bergrunu, já jsem byla konzultantkou. To není, není jaksi stejný, uh, stejný vztah podřízenosti. A já neznám aktivity Nikoli Bergera, mm, způsob, jakým financují svoji uh, nadaci. Já jsem uh, spolupracovala s nezávislým think tankem. Je tady jedna věc, která je zajímavá. Mm, na jedné straně vy mluvíte o principu, to je vaše právo, vy jste byl ministr, Respektuji váš způsob, jak na to nahlížíte, ale vy vycházíte z principu, že tato nadace by nemohla uh, fungovat jako filantropická nadace, že se nad tím musí něco, že se nad tím musí něco skrývat, ale můj názor je jiný. Um, uh, Nikola Bergwin je syn Hanse Bergwina, který byl Němcem, který byl persekuován nacisty, opustil Německo, jeho otec uh, Eh, to je eh, a tak dále. To je historie 20. století a ve Spojených státech je určitý počet lidí, třeba Madeleine Albright, která napsala krásnou knihu nedávno. Lidé, kteří se skutečně zabývají tím, co se děje v Evropě. Je to znepokojuje. A mm, proto hledají eh, prostředky, jak přicházet s nápadem. Vy je nemusíte sdílet. Ale také je tady možnost nejednat z obskurních motivů, ale protože v to věří, protože to je jejich rodina, jejich historie. Je to, to, toto je rodina, která trpěla a um, která se zajímá o to, aby svět byl lépe řízen. To, eh, co se týče Ehm, nebo ehm, důvod, proč ehm, jsem to, na toto odpověděl, byla otázka transparentnosti. Já jenom konstatuji, že rychlým průzkumem na internetu Nikola Bergoim je sponzorem Institute China Center, který dělá výzkum umělé inteligence. Podle Business Insider dává obrovské sumy na podporu některých eh, podniků v Kalifornii v tomto sektoru, dále 25 milionů univerzitě v Pekingu a to samozřejmě konkuruje ehm, vnitřnímu trhu. Mm, pak, je tady, ehm, pak, jsou tady, pak je tady další velká dopravní organizace. Já mm, věřím, že má přesvědčení, ale také má své zájmy. A já si kladu otázku. Vy jste byla konzultantkou. Měli jste nutně, tedy, měli jste nutně privilegované vazby. Nebyl to vliv sektorů. Vy jste tedy hájila evropské zájmy, ale právě e, to souviselo se zájmy těchto firm a těchto osob. Máte pravdu. Ti, kteří mě znají, tak vědí, že že Mm, nejsem, či se nechá snadno ovlivnit, ale to je osobní eh, věc. My si můžete myslet, že nejlepší způsob, jak se bránit konkurenci eh, a všemního vlastnictví vůči Číňanům, je nemít s nimi žádné vazby s těmi osobami v těchto sektorech nebo mm, osobami v jiných zemích. Já osobně mám spíše dojem, že to je naopak. Co se týče digitální otázky, digitálních otázek a ekonomického rozvoje, tak um, ta um, Pacifiku, to je velmi důležitá, no, důležitý region. E, já se držím um, ehm, smlouv, podle kterých musíme jako komisaři pracovat nezávisle vůči soukromým státním zájmům. Ale samozřejmě také je třeba mít hodně kontaktů a není třeba eh, to eh, vidět negativně. E Nyní pan Krasnodebský za ECR. Děkuji vám, paní kandidátko. Má, moje otázka eh, se týká Evropského obranného fondu. Vy ve svých závazcích jste jste z, přislíbila adekvátní zapojení eh, eh, různých firm, eh, včetně tedy těch, kteří zatím nebyli v tomto sektoru e, angažovány. Jaké kroky chcete zajistit tomu, aby bylo možné, byla možná přeshraniční spolupráce a aby to nebylo pouze vyhrazeno národním eh, podnikům braného průmyslu, které eh, kooperují už dlouhá léta. Čili v čem, jak chcete v podstatě změnit ten trh, eh, přístup na trh tedy s těmi obrannými záležitostmi? To, um, vlastně de, um, ehm, E, o to, nebo přesně i e, ten fond má e, změnit, dosáhnout změny. Byl to fond, který byl vyjednán z vaší strany, prezentovala paní Běnkovská. Tento fond má podpořit mezinárodní spolupráci a podmínky pro poskytování úvěru jsou podmínky, které vyžadují spolupráci aby tam byly tři z, e, podniky ze tří zemí. A když říkáme minimálně tři, mohou tam být i další. To vytvoří určitou dynamiku, um, finanční pobídky. Nebude to za den. Bude potřeba mít kompetence a e, tak dále, ale základní podmínka je, že to musí být více zemí a komise rozhodne kolektivně. Takže myslím, že není důvod um, si myslet, že budou favorizovat některé státy nebo podniky. Malé střední podniky právě by jim mohlo pomoci a mohlo by to mít ten žádoucí efekt. Jsou země, které nejsou zrovna trpaslíky eh, eh, v této oblasti Švédsko, Česká republika, kteří mají zájem eh, participovat nejenom francouzské skupiny. Tady je tolik výzev vlastně materiálů, dronů, pohonů, takže tady je to skutečně otevřené. A teď, pane Krasnodemský, následná otázka. Budete souhlasit s paní komisařkou Bengskovskou, která prohlásila ve výboru SEDE minulý týden, že pokud na konci zůstanou jenom dvě nebo tři velké zbrojní firmy, které budou mít prospěch z tohoto fondu, nemělo by se v tom pokračovat. Děkuji, paní Gulá. Écoutez, moi, je prends les textes comme ils sont. Si le texte dit 3... Pokud eh, v tom textu je tři, tak eh, je to, jsou to tři. Já to beru tak, jak to je. Okay. Um, Děkuji a dalším řečníkem eh, je paní Sabin Verheven z výboru Kult a EPP. Paní Gulár. Budete odpovídat za velice široké portfolio. Dnes jste řekla, že už v minulosti jste dělala mnoho věcí najednou. Vzhledem k tomu můžete eh, zajistit, že eh, media a eh, digitál, že to bude skutečně vaší hlavní prioritou v tom, co všechno budete dělat. A pokud ano, jaké budou vaše priority konkrétně v tomto, v této oblasti. A také je to vlastně duální charakteristika tohoto pole. E, to je víc než pouze tržní aspekt. Jak chcete spolupracovat s dalšími komisaři, s Marie Gabriel a Věrou Jourovou, aby jste zajistila e, konzistentní přístup k mediální politice? A jak chcete zajistit konzistentnost programu Creative Europe a implementaci mezi médií a e, kulturní obcí v tomto programu. Děkuji. Madame la députée. Je sais pas, le, multitasking. Já často se mluví o multitaskingu, že ženy jsou e, toho schopny. Já nevím, já to e, nechci takto posuzovat. Jde o to, že já si chci stanovit priority a nechci vyvolávat dojem, že budu preferovat některé téma před druhým. To portfolio je široké, to je pravda, to víme. Já jsem to ale nevymyslela, to předsedkyně von der Leyen, která mi ho rozhodla svěřit. Je tady, jsou tady věci, které, chce, které je možné internetně využívat. Je tady synergie mezi průmyslem a kulturou, protože ehm, pokud děláme, eh, ekonomika vlastně něco produkuje, ale současně musí zůstat kapacita na kulturní oblasti, aby se, abychom se obuhocovali. A kulturní průmysl je velmi dynamický, je to eh, kinematografie nebo jiné oblasti. Eh, ekonomika se na jedné straně digitalizuje, jsou tady platformy a chce, aby zůstala být také lídrem v Eh, v oblasti toho původního průmyslu, ale také digitální oblasti. Jsou to sektory, které vždy sleduji, protože kultura je také otázka emancipace člověka. Já jsem se naučila mnoho v sektoru Connect a jde o synergie mezi programy, jako je Horizon Europe, Creative Europe, Invest EU to bude tedy eh, mm, plán společně s Majou Gabriel, která již eh, byla vyslyšena s paní Jourovou, to už jsem řekla. Eh, tady jde o svobodu, pluralitu médií, boji proti dezinformacím. Na tom také budeme pracovat. Já vám nemohu teď říct, jaká bude dynamika uvnitř komise mezi místopředsedy, ale já budu pracovat v týmu, pokud to bude možné. Doplňující otázka. Já jsem se ptala konkrétně na audiovizuální média. Jak víte, eh, revidovaná směrnice o audiovizuálních službách z loňského roku je právě transportována členskými zeměmi a to byl jeden z našich nejdůležitějších legislativních aktů v tomto sektoru. Eh, zde záleží na zodpovědnosti eh, mezičlánku v v souladu se směrnicí e-commerce. A toto je vlastně, eh, nebo součástí toho je také regulace eh, sdílených platform pro video. Jak se k tomu stavíte vy? Eh, jak to vlastně bude tedy s tou eh, nastávající směrnici a těmito částmi. Tady nemám, eh, to nemám zájem spochybňovat ten princip, který byl stanoven legislativou ke liability. Tady není žádný plán to měnit. Pokud se objeví nějaké věci k diskusi, tak budu otevřená k diskusím. Pokud pojednání s tím sektorem, s poslanci a také v rámci kolegia. Mm, přiznávám, že e, toto slyšení e, v podstatě my, jsme, my, my jako mm, řešíme věci, které e, jsou obecné, ale já nejsem sama. Toto portfolio má vazby na další kolegy. Co se týče směrnice, která byla transponována minulý rok, tak Tady je třeba um, nechat čas na tedy realizaci. Já si pamatuju na tu práci, která byla odvedena, členské státy to musí transponovat a budeme mít, doufám, příležitost. Uvidíme nejprve tedy mm, implementace, každý to musí implementovat, pak se to bude modifikovat, pokud to bude nutné. Prochaine question, monsieur Karlskind. Děkuji. Další otázku položí pan Karlskind z Rinu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Gulár, vy jste hovořila o svém závazku vůči Evropě vy jste strávila 8 let v Evropském parlamentu, eh, byla jste jednou z nás, byla jste eh, předsedkyní eh, Evropské nadace ve Francii a byla jste také předsedkyní interskupiny pro boj proti chudobě, o čemž jste se zmínila ve svém úvodním projevu. Říkáte, že sociální ekonomika je velice důležitá, pokud jde o růst a inkluzivitu a že by měla být lépe integrovaná do vnitřního trhu a e, hospodářský a sociální výbor loni v lednu e, přijal e, konkrétní opatření, nebo volal po konkrétních opatřeních. Mezi něž patří integrace osob s postižením mezi zaměstnance. Takže jak byste podpořila firmy, které jednají v duchu sociální ekonomiky a jak byste změnila eh, směrnici o veřejných zakázkách z roku 2014, aby se procedury upravily tak, aby firmy sociální ekonomiky mohly být také zahrnuty? Děkuji moc krát. Tohle je sektor, který je velice důležitý když jsem byla zvolena, tak jsem si to uvědomila, protože eh, sociální ekonomika, to je ekonomika, která nabízí pracovní místa lidem, kteří eh, z nejrůznějších důvodů, jako jsou životní potíže nebo eh, velká vzdálenost od velkých měst, mají problém najít pracovní místa u těch nejkonkurenceschopnějších společností, kde je vysoko nastavená laťka. Takže tohle je velice významný sociální nástroj, jak jste správně řekl. A e, je potřeba nějakým způsobem eh, posilovat eh, společnost, eh, být blíže lidem a tak dále. Je to asi 2 miliony společností, to je vysoké číslo. Potom tu máme zelený sektor, ten je zásadní pro naši komisi. Mnoho iniciativ probíhá na podporu mobility, na snižování konzumace určitých produktů, na slučování zdrojů a tak dále. To je tedy velice zajímavé, ale musím říct si v tuto chvíli, že jsem se na to trochu dívala a je na, je na tom vidět, že stárnu, ale pamatuju si, že když já jsem byla poslankyně, zejména v mém prvním mandátu, tak eh, tohle, byl, tohle bylo téma, o kterém se hodně mluvilo. A eh, pak do toho vstoupily různé priority a tak dále, ale je potřeba eh, si uvědomit, co nyní můžeme dělat. Vy jste hovořil o veřejných zakázkách, ty jsou důležité, ale nezapomínejme, že tady máme dva, dvě zainteresované strany. Máme tu stranu, která uzavírá kontrakt, a potom je to ta druhá, která zadává kontrakt. A není možné, aby komise nutila firmy nebo místní orgány, aby si vybírali eh, jednoho eh, zájemce eh, místo jiného. Ale pokud, pokud to mohu schrnout, tak určitě by byl vhodnější zelenější přístup. Tak eh, pokud jde o toto téma, tak víme, že eh, stanovy těchto společností se velice liší eh, stát od státu. Což znamená, že je to trochu těžké z hlediska svobody provozu, svobody sídla a tak dále. Takže Jaké tu vidíte možnosti na zlepšení mobility a snižování nerovností mezi členskými státy, pokud jde o status těchto společností, aby se zlepšila jejich svoboda pohybu? Ano, pokud to bude dávat smysl, já se tím budu velice ráda zabývat. My často hovoříme o firmách, které působí velice lokálně. Mohou přispívat k soudržnosti na místní úrovni v některých zemích se lidé cítí méně vyloučení než v jiných a tak dále. Já nevím, jestli je to teď stoprocentně relevantní, ale možná by se dalo uvažovat o zřizování evropských nadací, eh, které by poskytovaly přeshraniční dary. Eh, to vede Nikola Bér tuto práci. Eh, takže to by byly nadace, které by fungovaly v různých zemích, v neziskovém sektoru, napříč hranicemi. Ale zase říkám, tohle je pouze ve stádiu úvah. A e, jako e, pro komisaře je důležité, aby e, plnil vůdčí roli a já vás mohu ujistit, že tohle bude jedna z mých hlavních priorit. Ale pokud jde o detaily, pokud jde o právní strukturu a financování a tak dále, tak na to budou ještě další programy, které nám pomohou. Děkuji. Pan, pan Zulo, nezařazený. Děkuji vám, paní, paní designovaná komisařko. Já bych se chtěl vrátit k některým výrokům, které jste pronesla už několikrát, zejména k vašim cílům. Jedním z vašich cílů je dosáhnout uhlíkové neutrality našeho kontinentu do roku 2050. To znamená, aby se neemitovaly vůbec žádné skleníkové plyny. V předchozím mandátním období eh, jsme v tomto výboru diskutovali o tomto tématu a chceme-li uskutečnit přechod k oběhovému hospodářství, musíme se nejprve postarat o udržitelnost a trvalost, trvanlivost produktů. Všichni víme, že auta a domácí spotřebiče vydrží čím dál méně, čím dál kratší dobu. Není to udržitelné ekonomicky ani eticky. Jak se na to díváte v kontextu delší životnosti produktů? Co ta, to plánované zastarávání, které velice často vidíme? Děkuji vám moc krát. Ráda tu slyším taky italštinu. Protože Italu tu zase tolik nedostalo slovo dnes. Pokud jde o udržitelnost a o životnost produktu, tak tady je cítit eh, ta ambice. Tohle je zase velice důležité téma pro občany a je potřeba jim ukázat, že děláme něco hmatatelného. Něco, co pocítí, až půjdou na nákup. Měli bychom být schopni jim za pět let ukázat, že jsme ovlivnili jejich životy, že ubylo plastů a tak dále. Takže o těch prioritách není pochyb, ale chtěla bych eh, zase připomenout, že tohle by mohlo vytvářet příležitost pro velké sektory ekonomiky. Mohlo by to vytvářet pracovní místa, ale není jednoduché se zabývat textiliemi a potravinami například, je potřeba se na to soustředit a dělat mnohem více. My jsme se tím zabývat začali, ale zatím jsme se příliš daleko neposunuli. A potom jste se ptal na to plánované zastarávání. Komise už zahájila program nezávislých testů v rámci Horizontu 2020. A co, co, děl, co také dě, co, co děláme, když už se produkty neprodávají? Co s nimi můžeme udělat? Dají se zničit? Nebo co se s nimi dá dělat? Já jsem eh, se dříve zabývala bojem proti chudobě. Byla jsem několikrát v Itálii a vím, že jsou tam asociace, které říkají, že bychom neměli tolik plítvat potravinami, což je také eh, záležitost informovanosti spotřebitelů o tom, jak dlouhá je trvanlivost, jak dlouhá je životnost produktu. Eh, to je taky potřeba zlepšit. Tady nás čeká obrovský kus práce a je potřeba přistupovat k tomu se skromností ohromností. Naším cílem je dosáhnout změny a teď už přestanu mluvit italsky, protože nestíhám číst francouzské poznámky, a u toho mluvit italsky. Děkuji, pan Zula, doplňující otázku. Děkuji, drahá Sylvie. Já si vážím vašeho úsilí eh, bojovat proti plítvání. Chtěl bych připomenout jeden z výsledků, kterého jsme dosáhli v Evropském parlamentu. Ukázalo se, že podporovat udržitelnost znamená podporovat nový model společnosti, eh, místní specializovaná pracovní místa, která se nedají přesunout jinam. To znamená, jak si obrodu eh, místních eh, oblastí a regionů. A pokud tohle bude cílem Rady parlamentu i komise, tak dosáhnou eh, svých cílů za určitou dobu. Jedním z takových cílů by mohlo být například přimět prodejce produktů, aby nabízeli k těmto produktům náhradní díly za férovou cenu. Takže možnosti tu jsou a já doufám, že tento cíl budete prosazovat. Děkuji, paní Gulár. No ta vůle určitě je. A máte pravdu. Musíme tlačit na lidi, aby něco změnili. Musíme ale také šířit osvětu. Nemůžeme lidi jen tak nudit. Nutit, pardon. Eh, je potřeba je informovat eh, a to jde ruku v ruce. Eh, zároveň musíme dát lidem čas na takovou tu změnu. My už jsme začali diskutovat o plítvání Zabývali jsme se koncovými produkty a tím, kolik toho bylo vyplýtváno a máte pravdu. Je potřeba změnit celý výrobní řetězec a způsob designu, aby se plýtvání a vytváření odpadu snížilo. Nemůžeme si jenom stěžovat na to, že se plýtvá jídlem, jestliže nevíme, jak správně konzumovat. Děkuji a nyní paní Kumpula Natry za SD. Paní Gulár, eh, spoleháme na vaši práci v, eh, na digitalizaci v Evropě. Potřebujeme rychlé připojení a 5G v celé Evropě, abychom generovali prosperitu a mohli bojovat proti klimatickým změnám. Musíme se tedy vyhnout digitálním propastem mezi lidmi a mezi oblastmi a nové technologie jako umělá inteligence jsou naléhavě potřebné. Já doufám, že eh, Najdete nějakou roli pro regulaci v digitální ekonomice, která by odstranila ty propasti, o kterých jsem hovořila, nabídla bezpečí pracovníkům i spotřebitelům. E, já mám dvě otázky. E, jste ochotná se zavázat k podpoře zavádění 5G a optických vláken všude a pro každého a vytvářet důvěru v digitalizaci u pracovníků a spotřebitelů? A druhá otázka jménem Evropanů. Navrhnete nové nařízení o roamingu a mezinárodních hovorech, které byly upraveny v minulém eh, legislativním období a to skončí, pokud ne. odpovíte ne. Děkuji, paní Gula. K 5G Není pochyb k té eh, věci. Komise je rozhodnutá eh, mm, no, eh, pomoci v tomto jednotlivým státům. Je to velmi důležité pro podniky, občany samozřejmě při respektování všech pravidel veřejného zdraví a to se všechno bude posuzovat. Ale digitální otázka je důležitá. Když to vidíme, tam, kde už to je, tak eh, internet není stejný a může to být eh, také faktor exkluze. V roce 2018 eh, mělo pevné připojení jenom 53% a 60% měli eh, rychlé připojení. Takže vidíte, že to nestačí. Takže je to přístup všech těchto zón, které jsou poměrně velké. Je to sociální, ekonomická nutnost. A proto Ehm, Evropa bude stimulovat investice do tohoto sektoru. Samozřejmě při uh, hospodářské soutěži, která hm, to musí doprovázet. Bude financování 3 miliardy euro jsou k dispozici no, propojení Evropy, eh, zajištění eh, pokrytí uh, hlavních um, aktérů, jako jsou školy, nemocnice. Um, tady je důležitá role konektivity. Um, pak je tady iniciativa eh, pomoci starostům, aby bylo eh, zdarma poskytováno Wi-Fi. Mm, co se týče mezinárodních tarifů, eh, všechno, co se udělalo v roamingu, je velice ceněné. Nejsou to jenom privilegované osoby, jsou to i studenti a tak dále, kteří jsou na cestách. A Eh, přijmeme potřebná opatření, aby to pokračovalo, aby i nadále platil ty výhody roamingu. Já se na to budu muset podívat blíže, abych vám odpověděla přesněji. Děkuji. Doplňující otázka. Political commitment is of course most... Politický závazek je v tuto chvíli samozřejmě nejdůležitější. Vážená paní eh, designovaná komisařko, vy máte vést tři generální ředitelství. Vnitřní trh, průmysl, malé a střední podniky, eh, obranou, vesmír, digitalizaci a my opravdu potřebujeme, aby se digitalizace v Evropě pořádně rozběhla, protože momentálně prohráváme v nejdůležitějších sektorech. Já jsem četla, že méně než 3% aplikací, zařízení a dalších systémů se vyrábějí v Evropě. Bylo by to tedy ku prospěchu našim pracovním místům a našemu blahobytu obecně prostřednictvím daní a tak dále. Takže e, já se ptám velice konkrétně, kolik dní v týdnu eh, budete trávit s DG Connect, kolik dní budete trávit vesmírem a kolik DG Grow? C'est une question délicate parce que to je citlivá otázka, protože ještě jednou toto portfolium se může, portfolio se může stát obrovské. Vlastně jsou to dvě um, ehm, DG a další, které se ještě teprve eh, narodí. Takže dvě děti a jedno na cestě. Eh, to, co vy jste um, řekla ohledně, eh, v digitální oblasti, tady hrozí, že nás předběhnou jiní. Je to samozřejmě věc, které se musíme věnovat Nemohu vám teď říci, jak velkou část mého času. To je dost abstraktní, to, ale moje hluboké přesvědčení je, že digitalizace naší ekonomiky musí být ve prospěch průmyslu, musí zohlednit kulturu, musí to být spojeno s tím green, zeleným dílem, aby ty podniky byly zelenější. Takže to je jedna z ambicí této komise. A je to poměrně abstraktní, abych řekla, kolik času budu věnovat tomuto. Ehm, já pracuji tvrdě, zde ehm, Mám tady výborný tým v Bruzelu, pokud vám řeknu tedy pracovní dobu všeho týmu, tak eh, tam jsme skutečně tedy porušili směrnici o pracovní době. Předávám slovo kolegyni Valean, předsedkyni ITRE. Takže pokračujeme dalším kolem otázek. Jako první bude hovořit pan Ivan Štefanec, IMKO EPP. Paní předsedkyně, paní dezignovaná komisařko, tady. Paní dezignovaná komisařko a Eh, věřím, že my musíme velice přísně dodržovat princip eh, svobodného pohybu služeb občanů a kapitálu. A vy jste zvýraznila také důležitost služeb, to je dobře, eh, protože vlastně v praxi ty principy nemusím fungovat vždy dobře. Uvedu jeden příklad. Například, když nezávislý architekt z Lucemburska chce pracovat ve Francii, je to poměrně snadné, poněvadž se tam uplatňuje automatické uznávání kvalifikace. Ale pokud tatáž osoba chce si sebou vzít eh, někoho z svých zaměstnanců, tak to už potom nejde, protože musí nejdříve Eh, vyřídit eh, otázku vysílání pracovníků a je tady spousta povinných podmínek a formalit, eh, které jsou v praxi prakticky nepřekonatelné. To znamená, že svoboda pohybu pracovníků nepracuje, nefunguje. Zajímalo by mě, jak chcete řešit tyto bariéry, tak aby společný trh v praxi fungoval. Paní Gulár? Euh, Děkuji za eh, to, že jste zmínil um, příklad profesí. Když se podíváme na statistiky, tak vidíme, že to je velice často nedostatečná aplikace um, svobody eh, pohybu pro určitá profese, což vyvolává problémy. Naše země mají tradice, které jsou pozitivní, lidé chtějí, aby mm, ty lidé byli vzděláni, když je někdo architekt, tak dům musí být stabilní a tak dále. Mm, a to i platí pro určité země i přes eh, ty léta budování Evropy. V posledních letech komise systematicky aplikovala směrnice o profesních kvalifikacích. Může to být dobré, abychom se zaměřili vždy na eh, nějaký sektor a mluvili o tom společně, je třeba, aby svoboda pohybu byla reálná. My mluvíme o čtyřech svobodách a to nesmí končit. Eh, můžeme to dělat tedy řízením pro porušení smlouvy, můžeme dělat bez eh, dialog, můžeme udělat všechno, co je v našich silách. Někdy jsou tam špatné důvody, je to určitý korporatismus, někteří které profese si myslí, že si musí chránit své mm, pole. Takže musíme chránit legitimně kvalifikaci, která vyplývá z diplomu a rozlišovat s tím, co je nadměrné. Ehm, mm, mluvíte o různých, ehm, mm, které existují v určitých členských zemích. Já ale se musím držet svého portfolia, to se týká také komisaře pro zaměstnanost. Myslím, že nová agentura pro e, zaměstnanost e, bude muset mít jako prioritu konkrétně tuto otázku a hledat řešení pro všechny profese, kterých se to týká. Následná otázka, pane Štefanci. Děkuji vám za vaši odpověď, ale já se domnívám také, že to, co jsem tady Eh, zmínil, to souvisí s každodenním bojem proti byrokracii a jejím překážkám. Já myslím, že neproblematičtější je oblast služeb. Čili mě by zajímal váš přístup, jak chcete pokračovat v oblasti služeb, poněvadž my se musíme také pohnout ze legislativní eh, perspektivy. Chcete eh, spíše otevřít směrnici o službách, anebo spíše způsob eh, notifikace o službách? Tato diskuse ukazuje, eh, že, se ty, že ty otázky nejdou stejným směrem. Takže musíme dbát na to, jak řekla paní eh, Gebhardt, abychom neotevřeli znovu bezdůvodně debaty, ale musíme otevřít jenom témata, která se to zaslouží, abychom skutečně eh, pracovali na detailech. A já vám nemohu dávat jenom svůj osobní názor, protože můj osobní názor, když jsme v kolegiu, eh, tak musíme respektovat i další. Je to v podstatě odpovědnost komisaře pro zaměstnanost ale také se to týká vnitřního trhu, já se toho, tomu nebráním. Pak je to otázka rovnováhy. Víte, ehm, mm, že e, veřejné mínění se toho může zhostit nejhorším možným způsobem, vinit z toho druhé, vyhrožovat. Musíme se snažit dobře identifikovat eh, to, to kde je to možné zlepšit, aniž bychom eh, demontovali eh, sociální práva, která těm lidem náleží. A nyní za Itregue pan Manuel Honpá. Já souhlasím s tím, co řekl řada mých kolegů, co se týče etických problémů vaší kandidatury, ale vedle toho se vás chci zeptat na průmyslovou politiku, která je součástí vašeho portfolia. Myslím, že je více než kdykoliv předtím nutné, když máme před sebou tedy ekologickou transformaci, ale teď ta realita je dost krutá. Evropa přišla o 2 miliony pracovních míst v průmyslu v mnoha sektorech, Ehm, jsou místa ohrožena. Třeba metalurgie, eh, průmyslové podniky jako Alstom, Sankoma. To jsou příklady, které hrozí, že budou prodány. Ehm, ty, vy jste odpověděla, že eh, se tomto budete věnovat a mě by zajímalo, kromě těch deklarací, jaké máte konkrétní záměry. Eh, jste pro uvedení ekologických a sociálních daní? a budou platit a, co pravidel pro, pro státní pomoci, abychom zachovali naši konkurenceschopnost. E, co týče volného obchodu, řečník byl přerušen. Paní Gular? Není e, pochyb o tom, že průmyslová politika bude jednou z priorit této komise a e, pokud mi důvěřujete tedy, e, tak e, komisařů, pokud mi dáte důvěru, tak také komisaře, který bude zodpovědný za tuto oblast. Zelená ekonomika, digitalizace, to nelze bez průmyslu. Pokud chceme zachovat pracovní místa, je tady zemědělství, služby, ale je tady know-how. Mm, dělníci, kteří něco umějí, kultura, která si by měla být zachována. Jak to udělat? danění, ekologie, lidská sociální, o tom se mluvilo dlouho to bylo tabu. Je třeba to studovat. Víme, že hodně hodnotových řetězců, tam je, dochází tedy eh, k dovozu vývozu z Evropy a mm, když eh, uvalíte daně, tak a hodně dovážíte, tak to nakonec ovlivní ten finální produkt. Je třeba se na to podívat přesně zblízka, co je v souhladu s pravidly VTO, e, zda tedy VTO e, bude dále fungovat nebo ne. Co se týče státní pomoci, tak je způsob, a to jsem e, řekla ve svém návrhu, musíme mít um, sektory, kde můžeme, pokud to je nutné, investovat veřejné prostředky, vodík, zdraví uh, a tak dále. A tady musíme soustředit prostředky na veřejné úrovni a také podporovat partnerství s privátním sektorem. Eh, zda je to eh, změnou tedy, tedy státní pomoci, abychom kamkoliv mohli um, přispívat, tak to by šlo příliš daleko. Um, často um, konkurujeme státům, které mohou pomáhat svému průmyslu. Poslední věc, to je otázka um, náboženství a já se omezím jenom na to, a, že budu dělat svoji práci. La c'est bon. Euh, je vous remercie de votre réponse, mais elle me paraît un peu impré... Děkuji vám za odpověď, mi to přijde ale trošku nepřesné. Nemůžete nám prostě říci, že o tom budeme diskutovat, protože my e, teď chceme, abyste se vyjádřila k tomu, co budete dělat. Dnes ne, zítra až o tom možná budeme mluvit. Eh, možná je to otázka, trošku otázka víry, ale eh, otázka je, zda budeme pokračovat v mezinárodním prostředí, kde ať je to USA nebo Čína, mají průmyslovou strategii konkrétní a v Evropě eh, říkáme, že nic neděláme, protože máme princip hospodářské soutěže a přitom to ničí naš, naše podniky, vede nás to k ekologickým, ekonomickým katastrofám. Takže já trvám na nutnosti um, určité strategie plánování e, sektorů, které by měly růst v Evropě, které bychom měli chránit. Jejich know-how, strategické zájmy, zájmy zaměstnanců vůči těm, kteří na mezinárodní úrovni nevěnují tak velkou pozornost těmto velkým sociálním ekologickým otázkám. Pane poslanče, je na čase a strategie, která byla přijata k eh, Číně, to nechci stigmatizovat, ale byla přijata na jaře strategie mm, mm, Evropskou komisí, která vlastně um, um, to, se to týká některých našich konkurentů a partnerů. Číňané jsou v některých oblastech partneři, někde to jsou rivalové, velice silní rivalové, kteří chtějí dominovat. Nemůžeme tedy si dělat iluze o těchto zemích. Naším úkolem je najít evropskou cestu. Ehm, nebýt naivní a ehm, Mm, že samozřejmě Pentagon dává úvěry americkým firmám a Čína se chová podobně. Musíme najít náš postup. Pro Evropu ale je cílem zůstat otevřená. Já vás vidím. Neznamená to, že budeme otevřeni všem. Budeme otevřeni, ale nikoli neozbrojeni. A to je ten rozdíl. Uh, Děkuji vám. Teď ještě paní Kamerevert eh, za výbor Kult a socialisté demokraty. Děkuji. Já chci navázat na paní kolegyni eh, poněvadž jste mě eh, nepřesvědčila. Audiovizuální média, film a televize v Evropské unii má obrovskou paletu nabídky od zpráv až po kinofilmu až po kinofilmy a to je, to je opravdu velká kulturní dimenze. E, v vašich odpovědích e, se e, pojem audiovizuální média obsahuje jenom jednou na straně 25 a pouze tam, kde je třeba plnit evropské E, evropskou legislativu a je třeba dohledu, aby to české země udělali správně. Ale možná, že byste měla mít určitou představu, kam se to má dále vyvíjet. Proto se ptám, ten, digitální, ten akt o digitálních službách, jak podle vás e, bude zde podpořena právě ta televize a audiovizuální média u nás Děkuji vám za tuto otázku. Já jsem velice ráda, že se k tomuto tématu můžeme vrátit, protože já tedy nechci vzbudit dojem, že kultura by mě nezajímala a kulturní diverzita. To je vlastně Evropa. Evropa to je rozmanitost, velká rozmanitost na malé ploše. A to vytváří spoustu různých vzájemných vlivů, kde se musíme navzájem podporovat. Takže vliv kultury, no já bych byla poslední, kdo by něco takového chtěl popírat. Ehm, tady se objeví otázky všemi možnými směry, ale já skutečně nechci působit jako někdo, koho toto nezajímá. Audiovizuální sektor prochází digitální transformací, ale jsou zde také specifické problémy. To jsou práva, platformy, eh, rozmanitost, odměňování za obsah a tak dále. A hodně z toho bylo vyřešeno v posledních letech, ale já určitě budu bránit eh, rozmanitost. Eh, ten mediální program, to je vlastně Creative Europe, se považuje za velký úspěch dáváme do toho polovinu našeho rozpočtu eh, a eh, mnoho, mnoho filmů eh, vlastně odkazuje na to, kdo všechno podporoval a hodně, hodně měst se také účastní podpory filmů a také máme mnoho koprodukcí. Například televizní seriály, nebo filmy, které jsme podporovali, eh, mnohé z nich vyhrály eh, mezinárodní ocenění. Otázka je, jak tedy pracovat eh, dále a lépe v oblasti kultury a médií. Ono se to skládá ze dvou částí. Já budu mít tedy na starosti tu digitální věc a samozřejmě Maria Gabriel bude mít tedy Mm, další část portfolia. No a já doufám, že ona je zkušená, že tedy budeme dobře spolupracovat. Eh, doplňující otázka, prosím. Děkuji vám za odpověď, ale eh, v podstatě jste dopravdy neodpověděla. Já jsem se ptala, jaká konkrétní opatření a jaké konkrétní nápady máte na to, aby se audiovizuální sektor posiloval, co by kulturní faktor v Evropské unii a možná, abychom ho posílili jako vyvažování eh, té obrovské přesily amerických hráčů, která tady prostě pořád je. Ale vy jste o tom neřekla nic. Mohla byste tady být konkrétnější, jestli zde máte nějaké nápady, protože říkáte, že je třeba o tom debatovat. Ale možná máte i nějaký nápad. Madame Goulard? Merci. Pour dire les choses de manière peut-être... Euh, eh, děkuji. Tak já to zkusím říct tak jako více na rovinu. Eh, zachovávat eh, kulturní rozmanitost těch danou těmi mladšími hráči a ochrana je vůči velkým hráčům, kteří procházejí z celého světa a mají větší zdroje, eh, tak o tom samozřejmě, o to budeme bojovat. Ale mm, jak jste sama řekla, eh, svět je plný konkurence, beru takto situaci sektoru, situaci celé Evropy. Takže já nechci říci to, že eh, jakmile nastoupím do funkce, zabráním Američanům ve vstupu na náš trh to tedy eh, nemohu říci, my chceme dosáhnout z čeho, ale já nemohu říci, že bych měla řešení pro tyto problémy. Uh, thank you. Uh, next speaker is, uh... Děkuji. A nyní pan Spantak za zelené imko. Pardon, paní Spantak. No yet. So, uh, Mrs. Kim Spantak. Thank you. And thank you for your answer so far. I'm here. Um, President... Uh, děkuji. Uh, Paní eh, předsedkyně von der Leyenová slíbila dekarbonizaci důležitých průmyslových odvětví a samozřejmě to bude také ve vaší oblasti a hm, samozřejmě na pohodu také cirkulární ekonomiky. Jak chcete zezelenět eh, v oblasti eh, veřejných zakázek. Eh, můžete se zavázat k nějakým novým opatřením v celém dodavatelském řetězci, tak, abychom tedy podporovali environmentální a fair play kritéria. Tak to je směr, kterým naprosto jasně chceme jít. A já bych dnes chtěl říct je hlavně jednu věc. Pokud eh, mě budete důvěřovat, tak eh, tato komise je velmi zaměřena na eh, to zelené, a v podstatě, aby se to zelené smýšlení dostali prostě do mainstreamu. Eh, veřejné zakázky, to je vlastně 40 veškerých investic eh, v Evropě, čili my tady máme obrovské pole, kde to můžeme ovlivňovat. Já eh, samozřejmě vím, že tady do toho mají co mluvit také voliči a tak dále. Jde také o peníze, samozřejmě. Ale my se snažíme změnit všechno, co se změnit dá v této oblasti. Proto taky hovoříme o sociální ekonomice tady eh, v podstatě nejde o to, aby eh, na naše procesy bylo také napojeno něco zeleného. Ne, my prostě chceme Eh, být prostě zelení od základu v naší práci, eh, také genderově vyvážení a tak dále. Chceme, aby se to prostě rozvíjelo všude a eh, jestliže tedy nám tomu může pomo- pomoci systém veřejných zakázek, tak o to lépe. My samozřejmě máme environmentální a sociální kritéria. Mnozí ti, kteří rozhodují v naší společnosti, se tím řídí. Takže já myslím, že to by nám skutečně mohlo pomoci tedy tyto veřejné zakázky jako jeden z nástrojů. Když tedy bereme ve úvahu omezené zdroje a nutnost zmenšit evropskou environmentální stopu, jaké nové, nové eh, ekonomické a finanční nástroje navrhujete pro posílení cirkulární ekonomiky? A uvažujete také o monitorování v rámci evropského semestru? No tak eh, existují samozřejmě eh, prostředky, které jsou na to vyčeněny v nadcházejícím víceletém výhledu. My musíme bojovat za to, abychom udrželi to, co navrhuje komise a my doufáme, že bude dostatek prostředků. Ale jak už řekla Eh, italská kolegyně, tak eh, tady skutečně to vyžádá zcela změnu mentality, přístupu. Eh, budeme muset asi dosáhnout bodu, kdy budeme mít bok po boku ziskové firmy a firmy sociální, tak aby lidé tedy také mohli žít z toho, že budou cílovat těchto cílů. Samozřejmě, že musíme redukovat odpady, ale to neznamená, že nepotřebujeme eh, ekonomicky dobře založený recyklační sektor. Takže to skutečně tak je. Ano, eh, my eh, prostě musíme začít uvažovat tak, jak dneska mladí lidé. Další na řadě je paní Dlabajová, ITRE Renew. Jako milá Silví, jsem ráda, že máme možnost se tady na půdě Evropského parlamentu opět potkat. Už ve svém úvodním příspěvku jste zmiňovala jednu z největších výzev, které se bude muset Evropa v příštích letech postavit čelem. Nemluvím o ničem jiném než o společné evropské průmyslové politice a s tím pro mě velmi úzce souvisejícím odstraňováním překážek na vnitřním trhu. O tomto tématu jsme měli možnost spolu často diskutovat a já vím, že chcete vůči Evropské strategii pro průmysl zaujmout pragmatický přístup. Já souhlasím a chci zdůraznit, že se musí jednat o ryze evropský přístup, který se bude opírat o společný evropský zájem a který nebude rozdělovat Evropu na sever a jih či na východ a na západ. Ze spolupráce s vámi tady v Evropském parlamentu vím, že dokážete stavit mosty a hledat potřebné kompromisy. Můžete zaručit, že se to odrazí také v příštích pěti letech při práci na evropské průmyslové politice? Jak konkrétně chcete pomoct evropskému průmyslu a biznesu, ať už je francouzský, český, německý nebo z kterékoliv jiné země, tak aby z vnitřního trhu získal maximum a zároveň, aby byl konkurenceschopný na venek? Madame euh, Goulard. Merci beaucoup, Madame la députée, chère Martina. Euh, Děkuji, milá no Martino. Nebudeme si tedy, nebudu mluvit, bohužel nemluvím česky, obvykle mluvíme italsky, ale um, já chápu, když mi říkají um, poslanci, um, v podstatě neříkáte, co uděláte, ale já vždy pracuji v týmu. Já mám názory, ale když um, tady máme tým, ať je to skupina zpravodajů nebo komise, tak se musíme snažit zohlednit názory druhých. Um, um, Jinak by to uh, nebyla týmová práce. Vy jste zmínil uh, východ a západ a eh, já jsem um, působila v komisi, když e, šlo o rozšíření. Tehdy to byla, uh, tehdy byl výbor pro rozšíření a to byl uh, Eh, byla prostě neuvěřitelná chvíle. Tady byl pocit svobody, tedy pokroku, sjednocení Německa, což byla neuvěřitelná zpráva. Bylo to mírově, to proběhlo v střední východní Evropě, v ve většině z nich. Eh, byly osobnosti jako Václav Havel. A několik let poté mám pocit, že se vlastně rozdělujeme. Samozřejmě jsou to témata eh, jako zájmy podniků, osob, jejich kvalifikace, ale musíme obrátit stránku, protože, jak jsem řekla, a to zmínila um, mm, řada kolegů, my čelíme eh, konkurenci, která má obrovské prostředky, mocnosti, které nechtějí respektovat pravidla a my se um, Ehm, my jsme rozděleni. My mm, v průmyslové, kulturní eh, oblasti, eh, vnitřního trhu, ve všech těchto oblastech. Eh, myslím, mm, pan Buzek to zmínil také, transformace určitých tého průmyslu, takže jsem jist, si jistá, že se vrátíme k starému dobrému zvyku spolupráce. Doplňující otázka? Současná politika určitě také souvisí s tím, že musíme inovace a výzkum a jejich výsledky zvládat předat do praxe. A když jste zmínila právě i naše země, střední východní Evropy pro mě je blízkým a úžasným příkladem agentura GSA, Agentura pro evropský globální navigační satelitní systém. Ta sídlí právě u nás v Praze a v příštích letech se bude transformovat do agentury Evropské unie pro vesmírný program. I přesto, že pravomoci této agentury budou mnohem větší, zamýšlený rozpočet to nezohledňuje dostatečně. Jak v takovém případě zajistíte, že třeba tahle agentura bude schopna splnit své cíle v rámci vesmírné politiky, což je opět velký úkol a velká výzva pro vás? Děkuji. Madame Merci de mentionner l'espace. Eh, jsem ráda, že zmiňujete vesmír a tu agenturu v Praze. Eh, to je typické téma. Pokud budeme dobře mm, investovat společně, tak si zachováme technologický náskok. A vesmír je důležitý. Um, pro, um, je to důležité pro přístup k datům, to jsou smartfony, um, je to důležité pro zemědělce, meteorologie, uh, aby mohli plánovat sklizně a podobně. Takže ten, ten význam je obrovský. A co můžeme udělat s rozpočtem, to, z, to e, já musím říct, že mm, to nejsem já, ale každopádně budu se snažit, aby to bylo korektní. Tady je um, trošičku konkurence, protože tady je tato agentura a pak je tady agentura v Paříži, takže musíme eh, zajistit, aby to dobře fungovalo ve složitějším kontextu. Eh, možná něco zůstane v té mm, druhé a ne půjde v té první, ale budu dbát na to, aby to mělo dostatečné prostředky. Um, okay, now. Děkuji. A posledním tazatelem bude Christian Eller z ITRE, koordinátor z EPP. Paní Gulár, vy budete mít pod sebou tři důležitá generální ředitelství DG Connect, Grow a nové DG Defense. Zcela bez ironie, to je naprosto bezprecedentní. Zatím jsme se vůbec nedotkli 5G, průmyslové strategii, umělé inteligence, kyberbezpečnosti, nemluvě o některých částí programů Galileo Copernicus, Horizontu 2020, Evropský obraný fond, podpora spravedlivého přechodu. Při vší úctě nemyslíte si, že ta obvinění, kterým možná budete čelit, budou přílišnou zátěží na to, abyste tohle všechno zvládla? Nemyslíte si, že vám eh, bude jaksi brát čas to, že se budete účastnit soudního řízení a zároveň budete muset zvládat eh, tolik složitých problematik? A ta obvinění, kterým čelíte, se mohou, mohou nakonec eh, skončit ve váš neprospěch. Eh, já vám přeji, aby se to nestalo. Ale každopádně, myslíte si, že tyto důležité projekty, tyto úhelné kameny evropské politiky, a to jsou, to jsou otázky, které neklademe jenom my, ale i eh, občané, i veřejné mínění. Já si myslím, že byste měla odpovědět na to, zda to budete schopná zvládat. Děkuji, tady bylo několik otázek, které šly tímto směrem. Je to legitimní. Vy jste tady od toho, abyste ověřili, zda e, ta osoba před vámi je schopna splnit tuto misi, která je jí svěřena. Já nechci předstírat, že jsem super žena. Jenom mm, chci dát. E, šanci. Um, konec konců to portfolio vytvořila paní von der Leyen, je to práce společná. Komise paní Vestager má koordinaci eh, řady oblastí, pan Dobrovský také. Všichni eh, členové této komise mají velkou odpovědnost. Máte pravdu, mož, místo předseda pan Timmermans, ten také je velmi um, ehm, zatím, zatížen. Ten, eh, ta vazba mezi modernizací naším průmyslem a digitalizací, tady je šance udělat něco, co jsme doposud nedělali. A samozřejmě prady se budou opírat na své služby, eh, naše kolegium. Nejsem, člověk není sám v tomto eh, role komisaře je někdo, kdo může dávat impulzy. Samozřejmě e, ty detaily je třeba znát. Jsou kolegové, kteří se mnou spolupracují. Když děláme celou e, reformu financí, tak když jsme to tedy dělali, tak to bylo složité, komplikované, byla finanční krize. E, celou, celá léta se tam nic nedělá. Museli jsme úplně změnit finanční regulaci. Já udělám, co budu moci. Nemohu slíbit, Samozřejmě, že mám větší kapacity než někdo jiný. Můj den má jenom 24 hodin, ale pokusím se je využít. A na závěr řeknu, um, že to zvládnem. Wir schaffen das. Zeller, a follow-up question. Doplňující otázku, pane Ellere? Ne, děkuji. Uh, uh, Takže v tom případě vám děkuji všem za otázky, kolegové. A nyní je na řadě paní Guár, aby, pokud chce, k nám ještě promluvila, aby pronesla pár slov závěrem. Maximálně pět minut. Paní Guár, prosím. Paní předsedkyně, mm, Dámy a pánové, my všichni, vy všichni, kdo nás posloucháte, pokud ještě máte tu trpělivost, um, já mám um, tři poznámky na závěr. První, tato služení jsou, slyšení jsou výrazem demokracie. Neexistuje to ve všech politických systémech, ve všech zemích, předtím, než ministr se ujme funkce. Takže to rozhodnutí je na vás na vašem svědomí. Já jsem ráda, že jsme mohli diskutovat, včetně lidí, se kterými nutně nezdílím názory. A, mm, diskuse byla zdvořilá a věcná. A vypadá, že komise bude pracovat pod kontrolou Evropského parlamentu a já doufám, že budete posuzovat osobnost, osobu se s historií chybami možná, to přiznávám, také jsem udělala chyby jako všichni, některé věci, které můžeme litovat, některé, některé věci můžeme být hrdí, to budete posuzovat vy. Ale jste chtěli ověřit moji integritu také. Tady jste garanty využívání peněz daňových poplatníků a máte pravdu. Já jsem vám řekla fakta, eh, právní situaci jsem světlila také. Eh, si můžete udělat, můžete mít svůj názor, ale důležitým principem je prezunce neviny, ta je v chartě základních práv, tam jsou všechny hodnoty, které nás spojují a je důležité to respektovat. Pokud se rozhodnete mě dát důvěru, tak budu nadále sloužit evropské věci, jako už to dělám 30 let, v různém prostředí, s různými lidmi, ale vždy s jedním cílem, a to byl obecný evropský zájem. Možná víte, že um, um, komisař se zavazuje k být loajální, nezávislý a pokud Eh, to usoudíte, tak eh, to bude platit ve všech těchto bodech. Ta otázka, kterou jste položil, vlastně ty otázky se týkají eh, široké pole oblasti a tato mise je velmi náročná. Skutečně musíme zdvojnásobit naše úsilí, protože máme model rozvoje, který je založen na uhlíku, na spotřebě, na určitém způsobu života, cestování, e, stravy a všechno toto je spochybňováno klimatickou změnou a vývojem e, technologií. Také má, jsme privilegovaní na této planetě. Už e, století, desetiletí jsme poměrně jsme dominovali a to se nám líbilo. Bylo to pohodlné. Geopolitická situace se změnila. Demografická otázka o tom, ty jsou také velmi důležité z tohoto hlediska. Transformace mi se, pokud mi dáte důvěru, bude hluboká a musíme k tomu přistupovat s velkým respektem a obrátit se na všechny, kdo nám mohou pomoci. Já jsem si jistá, že obecně s komisí vy jste motorem integrace. To stá, samozřejmě jsou státy a vlády, které jsou pro, ale vlády jsou připraveni spíše k těm lokálním otázkám. V tomto světě, který je nebezpečný, kde jsou spochybňovány Eh, dohody, jako o klimatu, mm, tak ve světě, které stále méně spolupracuje, stále nebezpečnější, než jsme si dříve mysleli, ve světě, eh, kdy kultura není eh, tak ceněná, jak by měla být, Nemůžeme si dělat, nemůžeme si dělat iluce. Já jako um, poslankyně jsem vždy pracovala na, před, eh, na překonávání hranic mezi stranami, státy, mezi východem, západem, mentální hranice mezi severem, jihem. A v tom chci pokračovat. Moje vize evropské společnosti nejsou skupiny osob, které budou jedni proti druhým to jde o mosty, budování mostu, aby si lidé rozuměli. Je to dialog a také kompromis. To kapacita v danou chvíli si říci, že to stoprocentně nevyhrajem. Protože to, co společně dosáhneme, bude lepší než to, co bychom dosáhli sami. Když spojíme, eh, budeme spojovat lidi, eh, mm, a muži tedy muže a ženy, a to dělá více eh, O tom mluvila paní Ušila Dalainen a tak to budeme dělat, pokud mi dáte důvěru. Děkuji vám za e, tuto výměnu názorů. Now a uh, few words, the floor to... Tak ještě posledních pár slov paní Desuter. Děkuji moc krát. Děkuji paní designované komisařce za její odpovědi a za tuto debatu s oběma našimi výbory. Vaše portfolio eh, se opravdu týká mnoha témat, proto bylo potřeba zorganizovat toto slyšení společně s několika výbory a chtěla bych poznamenat, že díky vynikající spolupráci mezi výbory se nám to podařilo zorganizovat vzdárně. Eh, děkuji své spolupředsedkyni, paní Valean, a děkuji také předsedům výborů Kult a Jury, kteří tu jsou, za to, že přispěli k této schůzi. A dávám slovo zpátky paní Valean. Tak já se připojuju k díkům všem, kteří se podíleli na organizaci. Jenom pár slov o tom, co bude dál. Dnes se bude konat schůze koordinátorů obou výborů, ITRE a IMCO, a ti budou hodnotit eh, výkon eh, paní eh, dezignované komisařky na tomto slyšení. Budou se hodnotit obecné schopnosti, závazek vůči Evropě a osobní nezávislost. Děkuji moc krát, paní Gular, za to, že jste tu dnes byla a děkuji všem